Eh, eh, Vážení kolegové, mohu vám eh, požádat, abychom začali, abychom zahájili zasedání. Pustíme se tedy do práce. Bod jedna Přijetí pořadu jednání. Ještě vám se říct, co všechno se změnilo. body 7 a 14, pozměňovací návrhy a hlasování o návrhu paní McIntyre se odehraje až 23. 24. ledna. 25 pozměňovací návrhy návrhu stanoviska Gutierrez se odehraje na mimořádném zasedání 9. ledna. A máme tu něco nového po botu 27. 27a. Výměna názorů o práci, o pokroku vyjednávání, o e, vyšetřování a zjišťování práce ve společenství. To je Srava mm, Ždanoka a pokrok ve vyjednávání o směrnici o vysílání pracovníků. Danuta Jazlověcka. Pokud proti tomu nic nemáte, tak to přijmeme pořád jednání. Pozmění. Poru dva, mám tu čtyři sdělení. První. Chtěla bych připomenout, že na začátku dnešní práce před, a až skončíme dnes odpoledne, tak se tu bude akorát menší koktejl a já vás chci pozvat, abyste se jej všichni zúčastnili. Jste vítáni, abychom si navzájem mohli popřát eh, všechno nejlepší do nového roku. Session travail des 22 et 23 janvier. 23. Eh, ledna vám chci říci, naše zasedání odpoledne se konat nebude. 24. se sejdeme ve 14.30. Kromě těch, kdo eh, pracují na vysílání pracovníků, máte tedy volno do těch 14.30. Další body, kterými se pravděpodobně zabýváme a to je nevyužité tlumočení. S politováním musím konstatovat k tomuto bodu, že se tím musíme zabývat, protože tlumočení ze španělštiny nebylo využito. Eh, na velké části eh, zasedání stínových zpravodajů u zprávy paní McIntyre, která je tedy stínovou zpravodajkou, patří do politické skupiny SAD a pan Gutierrez byl přítomen na zasedání. Velice krátce. Za čtvrté se jedná o to, že naše práce je opět vysílána na webstreamu. Schvalování zápisu ze schůze konaného des, konané 10. října 2013. Zápis máte, nemáte-li k němu výhrady, budeme jej považovat za schválený. K bodu 4 předám slovo panu Kaslerovi, který tu není. Dobře. Co s tím uděláme? Monsieur de Baker n'est pas là non plus. Euh, Monsieur non plus. Pan Kaza tu taky není. Tak eh, kdo z administrátorů se eh, toho zhostí, abychom mohli tento bod probrat? Abychom pak následně mohli pokračovat. No? no On me dit que le, le groupe euh, du PPE a essayé de se mettre en ordre. Takže zdá se, že EPP se ch- eh, snaží nějak sformovat, jak eh, jsem se dozvěděla. Eh, co liberálové, jak to tam vypadá podobně? Pan Debaker se dostaví as soon as possible, jak říkáme francouzsky. Takže eh, liberálové to vyhráli nad EPP v tomhle závodě a v tom případě tedy to znamená, že my teď přejdeme k bodu 5. Jsem z toho eh, trochu špatná vzhledem ke členům EPP, kteří jsou v sále přítomní, ale prostě tak to je. A budeme se zabývat Eh, pozměňovacími návrhy, kompromisními pozměňovacími návrhy ke zprávě vypracované eh, výborem TRAN ohledně eh, uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnosti přístavů. Jedná se o stanovisko, které vlastně předkládáme výboru TRAN. Naším navrhovatelem je Filip Debaker a existuje zde osm kompromisních pozměňovacích návrhů. Pane navrhovateli, máte slovo. Děkuji, já se omlouvám za trochu pozdější příchod. Ano, pozměňovací návrhy kompromisní eh, k návrhu stanoviska ohledně uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnosti přístavů. Měli jsme velice konstruktivní spolupráci se všemi stínovými zpravodaji jednotlivých frakcí, kteří prokázali dobrou vůli eh, se kolem tohoto obtížného tématu států snažit shodnout na kompromisech. Komise již dvakrát v minulosti tento balíček se snažila předložit. Tehdy to neprošlo parlamentem, toto je třetí pokus. My v nizozemštině říkáme E, prostě máme k tomu takové e, rčení, tentokrát to snad prosadíme. E, snažili jsme se být tedy konstruktivní, máme osm kompromisních pozměňovacích návrhů a dovolte, abych úvodem trochu vysvětlil pozadí těch kompromisů k jednotlivým článkům. Je to nejprve článek 10 odstavec 2, tam vlastně je to směrnice 2001-23, eh, kterou by měly přístavní orgány dodržovat. To většina eh, frakcí chce podpořit a my jsme rádi, že tomu tak je. Pak je tady ještě malá změna eh, k článku 10 odstavec 1 je tam něco, co pomáhá textu komise, potom DA, řídící orgány, přístavní orgány E, také e, vlastně jsou tady, e, jsou tady zmiňovány v souvislosti dodržováním sociální a pracovních právních, právních předpisů. A pak ještě se jedná o konzultace se zástupci pracu vníků na pravidelném základě. Takže kromě toho tady je ještě kompromis nebo lépe řečeno, eh, podařilo se nám dosáhnout kompromisu v těchto oblastech. Takže eh, pan Havic eh, má také pozměňovací návrhy, asi čtyři, k odstavci 6 článku 8. To by se mi dalo těžko podpořit, spíš mám E, v úmyslu podpořit původní návrh komise a e, ohledně pozměňovacích návrhů bych podpořil to, co předkládá pan Bach ke článku 20, pak je tady ústní pozměňovací návrh, e, ten ale nemůžeme podpořit, naše frakce a některé další se domnívají, že to jde příliš daleko. Pak je tady ještě několik pozměňovacích návrhů k 17. a 18. článku ty prostě eh, byly předmětem snah o kompromis. Eh, pan Howard eh, původně navrhoval vypustit ty články. My jsme se snažili to nějak vyřešit, ale nakonec jsou při, tam eh, bylo nakonec hledáno, že jsou přípustné, přesune se diskuze do výboru TRAN a vlastně se bude diskutovat, jak eh, tento balíček celý ustavit, jak eh, způsobem tam zohlednit posto, postavení jednotlivých zúčastněných stran a pan Habot se těchto debat též zúčastní. Pak ještě eh, k té eh, směrnici o koncesích. Eh, tam měl pan Howard také nějaké pozměňovací návrhy. Já si myslím, že ten text komise je možno ještě zlepšit, ale zase to už je nad rámec toho, té problematiky zaměstnanosti, takže se to bude diskutovat ve výboru TRAN a e, bude se to také vlastně týkat té samotné směrnice a diskuzi k ní a e, myslím, že e, když jsem byl v různých přístavech Evropské unie, tak jsem zjistil, že výklad je v tomto směru velice rozličný a je proto asi nutné, abychom o tom hovořili v širším kontextu a ne pouze z hlediska zaměstnanosti. Takže celá řada velmi obtížných témat se podařila prodiskutovat. Řada lidí se domnívá, domnívala, že to nepůjde, obávala se toho, ale konstruktivní práce stínových zpravodajů, velice pozitivní přístup vedli k tomu, že se nám podařilo dospět ke kompromisům. Máme teď velmi e, dobrý návrh stanoviska, vyvážený návrh stanoviska. Doufám, že to také příslušný výbor E, ocení a především, že to také bude potvrzeno hlasováním dnešního odpoledne a že to posílí další diskuze v, k této věci. Těším se na vaše připomínky. Děkuji a já teď dám slovo e, Sally e, který zastupuje pana Vaka, která zastupuje paní Vaka, pana Vaka. Ten bohužel tady není opravdu, protože má e, zároveň zasedání výboru e, dopravy, kde jeho zapotřebí ohledně zprávy k právům cestujících. Takže se omlouvá a požádal mě, abych přečetla následující prohlášení jeho jménem. Chtěl by poděkovat e, navrhovateli a stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a přínosné diskuze. Vzhledem vzhledem k tomu, že toto je už eh, vlastně docela citlivá složka, složka, která je s námi dlouho, nebylo úplně jednoduché najít eh, společnou řeč, ale nakonec se to podařilo. Eh, kolega podporuje kompromisní pozměňovací návrhy a většinu pozměňovacích návrhů a je rád, že jsme dospěli k stejnému názoru na eh, ten pozměňovací návrh eh, A a D a Kromě toho ještě podporuje ústní pozměňovací návrh pana Howita k jeho pozměňovacímu návrhu 56, který se týká článku 8 odstavec 6. Takže to je ještě k doplnění eh, toho, co řekl navrhovatel. Už víte, že tedy podporuje ten pozměňovací návrh ústní. Takže to jsou všechny připomínky od pana Bacha a závěrem ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji. E, Richard Howitt, prosím. Děkuji. Nejprve bych chtěl říct, e, že kolega má velice E, obtížnou situaci. Tady jsou různá stanoviska a on se opravdu snažil o vyjednání kompromisu. My jsme opravdu postoupili výrazně ku předu, s tím souhlasím a já všem k tomuto blahopřeji. Nejprve e, jsem požádán, abych prostě držel určité linie a nepřekračoval určité hranice. Pokusím se být maximálně transparentní k návrhu eh, odmítnout to. My budeme hlasovat pro toto odmítnutí a to proto, že tady je prostě dost eh, už stanovisek eh, z konkrétní, tohoto konkrétního průmyslu a z přístavů, kteří jsou proti této legislativě Unie. My jsme skutečně se snažili vyjednat nějaký kompromis a já musím říct, že všechny dohody, ke kterým jsme dospěli, podporuji ale v zásadě si prostě myslíme, že tato legislativa není nutná a budeme tedy z kraje hlasovat proti, pro odmítnutí této legislativy a pak uvidíme, jak se to dál vyvine a podle toho se zachováme. Za druhé, chci potvrdit, že jsme podpořili kompromisní pozměňovací návrhy, konkrétně k bodu úvodního ustanovení 16. Tam jsme byli schopni dospět k dohodě které, ohledně této velmi komplikované záležitosti, co se stane v případě, že dojde k nějakým eh, problémům vyplývajících ze společné žaloby. Samozřejmě je velice eh, zneklidňující a velké zklamání, že nemůžeme dospět k dohodě ohledně článku. Vzhledem k tomu, že EPP naznačilo, že je připraveno eh, přijmout ústní pozměňovací návrh sociálních demokratů, tak bych se chtěl zeptat pana Debakera, eh, ne snad, jestli mě podpoří, ale eh, eh, zdali by zmi- mohl zmínit stanovisko ke článku 3, protože to by mohlo být nápomocné, kdyby to návrh měl jít dál. Eh, takže to je pak je tady ještě ta červená linka, nemám to slovo rád, ale je to tak, pozměňovací návrh 68. Zase, dlouho jsme o tom diskutovali, prostě máme rozličná stanoviska, prostě nic osobního v tom není, ale máme rozličné pozice. A pozměňovací návrh 68, eh, to by nás zase vlastně eh, vedlo, eh, kdyby se to stanovisko nezměnilo, k tomu, že bychom hlasovali proti závěrečnému textu. Ale není to poprvé v tomto výboru, co prostě jsme se snažili řešit problémy zadávání kontraktů. Podle mého názoru je to prostě takovýto případ. Takže Eh, záleží na eh, dělu těch dvou pozměňovacích návrhů. Ale jak říkám, jsem velice spokojen s tím, že se nám podařilo dospět ke všem těm kompromisům a tam, kde jsme to slíbili, tam budeme prostě držet tu linii. Elizabeth Schroeder. Jo. Mnohokrát děkuji. Je pravdou, že je to obtížná záležitost a také správné, že je to navýsost citlivé téma, kde se nejedná jenom o přístavní služby, ale jde také o to, jaké pracovní právo tady bude fungovat. A také je pravdou, že je tady obrovský tlak na existující standardy a často tedy se opomíjí toto pracovní právo. Já si pamatuju, že byly velké demonstrace před tímto parlamentem, kde se říkalo, pokud nenajdete férové řešení, pak bude zaznívat ta velká kritika na úrovni EU z hlediska pracovního práva a e, standardů v oblasti pracovní bezpečnosti. Máme tady opravdu velkou odpovědnost. Dávám za pravdu zpravodaji, my jsme opravdu dobře jednali, dosáhli jsme spousty věcí a snažíme se tedy pokračovat eh, v tom, co se snažili sociální partneři prosadit, to znamená najít vybalancované řešení. Podporujeme také ty centrální kompromisy, protože zpravodaj se posunul směrem k nám. Většina těch kompromisů byla z naší strany podpořena. Ale je tady jedna problematická věc a musím to říci. Když máte tady odstavec, který se objeví po jednom kompromisu v souvislosti v článku, s článkem, který se toho týká a zrušíte ten předchozí kompromis, je to A, a E je to článek 4 odstavec 2DA. A poté v, e, ve čtyřce v odstavci 2 je pravý opak z hlediska toho, co bylo dosaženo v předchozím kompromisu. Tady se hovoří o minimálních standardech a následně se říká, tyto minimální standardy jsou omezené. Takže v podstatě to rozpouští všechno, čeho jsme předtím dosáhli. Já si myslím, že musíme eh, proskoumat, jestli takový článek by neměl odpadnout. Je to sice jiný článek, ale je to prakticky opak toho, čeho jsme dosáhli. Takže eh, toto musíme rozhodnout. Pokud eh, by totiž tomu tak nebylo, nemohli bychom hlasovat pro. Pro mě je tady zásadní otázka, zda pozměňovací návrh 44 neodpadá pokud tady máme tento kompromis. To se musí nezbytně prověřit. Co se týče článku 44, ten tam má pozitivní mm, souhlas ze strany zpravodaje. Ale pokud se toto nevyřeší, bude to pro nás problém, protože my jsme pracně něčeho dosáhli a tady se to prakticky úplně zneutralizuje. Ano, Myslím, že nikdo další nežádá o slovo, takže pan zpravodaj má slovo a může zareagovat na toto poslední vystoupení. V podstatě se jedná o hlasovací listinu. Děkuji, musím říct, mě trochu toto překvapuje a také jsem trochu zklamán. Spoustu hodin jsme spolupracovali ve velice konstruktivním duchu a myslím, že jsme projednali a naši velice dobré kompromisy na hodně zásadních otázek a také na začátku řekli politické skupiny, že by chtěli vyjednávat bez nějakých zásadních mezí nebo nějakých eh, hranic, za které se a priori nemůže jít. A teď vidím, mm, že hodinu, hodinu a půl před eh, hlasováním se tato pozice mění. Já jako zpravodaj jsem se ze všech sil snažil o to, abych našel společného jmenovatele pro nás eh, všechny. A eh, v tom znění, které jsme měli, jsme skutečně zlepšili text komise a našli vyvážené stanovisko, které můžeme předat výboru TRAN. To jim může posloužit také jako dobrý základ pro diskusi. Neměli bychom to prechovat na politických diskuzích když jsem poprvé se setkala se stínovými zpravodaji, tak největší množství kompetencí Ample bylo převedeno do sociálního dialogu explicitně. Na základě žádosti komise, nebylo to v tom návrhu původním od komise, a já jsem tehdy jako první promluvil o tom, dejte nám možnost to vyjednávat otevřeně a dejte možnosti sociálnímu dialogu. A protože my se o tom konkrétně zmiňujeme s tím, že na evropský úrovni chceme poskytnout jako veškeré příležitosti sociálnímu dialogu, aby vyřešil otázky, které působily ty potíže v prvních baličcích eh, o přístavech. Takže já si myslím, že toto stanovisko bychom neměli přeplňovat nějakými e, mezemi, za které se nesmí, eh, které tomu nepomůžou. E, měli bychom tedy předat stanovisko výboru TRAN. Pro mě především. Pan Howitt řekl, a vždycky to říkal, a také to tak bylo v praxi, my se skutečně vedli otevřené hm, diskuze o kompromisních návrzích. Ale vy teď říkáte, že začnete pozitivním nebo negativním eh, hlasováním eh, u zamítnutí tak to je pro mě opravdu překvapením. Ehm, teď najednou jsem eh, konfrontován s touto situací. Dobře, je to vaše volba, proti tomu nic nemám. Ale my velice eh, dlouho jsme diskutovali, každý o něco přišel, něco musel vzdát. A toto stanovisko je teď příliš vyvážené na to, abychom ho prostě jen zamítli ještě eh, jiné eh, body, o kterých se hovořilo 8.6 například. Ten se původně zaměřoval také na ten pozměňovací návrh od pana Bacha a já jsem eh, říkal, že možné to použít jako základ pro kompromis z naší politické skupiny. Jsem věděl, že to bude velice těžké, protože to je opravdu taková ideologická propast a je zapotřebí respektovat určité věci. Můžeme se tedy snad shodnout na tomto rozumném závěru. Jsem skutečně přesvědčen, že ten kompromis, který jsme našli, se skutečně ubírá dobrým směrem. A že i ve vašich politických skupinách tak to může být vysvětlen jako krok dobrým směrem. A alespoň jsme se e, snažili zbavit tyto návrhy e, toho oblaku strachu, a doufám, že toto můžete reflektovat také při hlasování, abychom dali své stanovisko jasné eh, pro výbor TRAN. Děkuji. Merci, cher eh, Děkuji, drahý zpravodaje. Přes vaše zklamání budeme hlasovat o vašem stanovisku za chvíli. Ale předtím pan Martin Kastler se k nám mohl připojit, nebo zase zmizel? Je tady. Takže vám navrhuji, abychom se vrátili k bodu 4 a podívali se na kompromisní pozměňovací návrhy k jeho stanovisku, který vypracoval pro IMCO, což je příslušný výbor, ohledně programu Solvit. Dávám mu slovo, aby nás seznámil s kompromisy. Pane zpravodaji, máte slovo. Vielen Dank. Krát děkuji, omlouvám se za to spoždění. Já jsem byl zaměstnán Envy a nepodíval jsem se důkladně na program a neviděl jsem, že jsem vlastně na prvním místě. Máme kompromisy ze strany pěti politických skupin a naplnili jsme přání všech. Je krátce před Vánocemi, takže musím říci, že u řešení problematiky Solvit bylo možné prakticky všechny plně uspokojit. A já bych chtěl srdečně poděkovat kolegům z SED, Zeleným, z EKR, z ALDE. Myslím si, že máme dobrý dokument. U toho prvního kompromisu bych chtěl poukázat na to, že ta vstřícnost vůči občanům a také ohled na eh, osoby s určitým omezením, tak to byly návrhy, které jsme do toho zapracovali. Původně to nebylo v mém návrhu. Za druhé, chtěl bych zvláště poukázat na otázku pozměňovacího návrhu, kde jsme se zmiňovali o národním řízení těch center pro Solvit. Za to chci také poděkovat. To byla možnost abychom ta pracoviště Solvitu také podpořili v těch menších měřítkách, například eh, v různých regionech nebo v lokálních místech. Takže takto jsme je zviditelnili na těchto úrovních. A nakonec, když se podíváme na hlasovací listinu, vidíme, že máme prakticky všude plus. Takže myslím, že to nemusíme zbytečně protahovat, budeme moci hlasovat velmi rychle a doufejme, že Solvit bude známější, že ho zviditelníme a že mnoho lidí, kteří mají problémy s legislativou v Evropské unii, tak najdou řešení. Ještě jednou srdečné díky všem těm, kteří nám pomáhali při vypracování této zprávy z iniciativy. Děkuji. Děkuji. Chce se někdo vyjádřit? z našich kolegů? Pokud tomu tak není, promiňte. paní Baldačino. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také za vynikající spolupráci se, se spravodem, jako to řekl. Pokud si skutečně přejeme mít důvěru občanů a také podniků ve vnitřním trhu, je zapotřebí, abychom si uvědomili, kde mají problémy s veřejnými orgány nejen na státní úrovni, ale také na přeshraniční úrovni. Tam všude by měl být k dispozici tento mechanismus, který pro, tento, mm, pro tyto podniky či pro tyto mm, občany tento problém vyřeší. Za tímto účelem bychom měli spolupracovat a proto byly také navrženy ty pozměňovací návrhy. Takže tento mechanismus Solvit by měl být takto posílen a měl by být také viditelnější, protože my si nepřejeme jenom eh, vizibilitu, my chceme i efektivní nástroj. A to proto, abychom mohli řešit problémy jak občanů, tak problémy podniků. Také jsme předložili takové návrhy, aby tento nástroj Solvit byl přístupný i lidem, kteří žijí s nějakým postižením, protože si myslíme, že každý by měl eh, bez jakékoliv diskriminace eh, být součástí společnosti. A toto všechno samozřejmě potřebuje velkou viditelnost, vidět, visibilitu. A tento nástroj by se měl prosadit i na regionální či místní úrovni. A to takovým způsobem, aby všechny tyto služby skutečně prospívaly našim občanům. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí? Pane Kastler, asi nemáte už další připomínky, takže budeme hlasovat k této zprávě něco později dnes odpoledne. A tím se dostáváme k bodu 6. To je stanovisko, které vypracováváme pro příslušný výbor Envy a ITRE. Oba tyto výbory spolupracují na zprávě z vlastního podnětu, aby stanovili rámec v oblasti politik klimatu a energetiky pro rok 2030. Stanovisko za náš výbor bylo vypracováno navrhovatelem panem Davidem Kazau který nás seznámí s pěti kompromisy, které byly vypracovány. Grazie, signora Presidente. Eh, eh, Provajna kem stajna. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme se co možná nejvíce snažili o to, abychom zdůraznili význam tohoto eh, mm, této pracovní síly eh, Evropy, která má být připravena pro výzvy budoucnosti s ohledem na klimatické změny. Nechci zdržovat, paní předsedkyně. Mám tu pět kompromisních pozměňovacích návrhů eh, se stranami nebo politickými skupinami, tak jak jsou specifikovány. A myslím, že velice důležité bylo, zmínit eh, dovednosti našich eh, pracovníků, které eh, mají úzce souviset s potřebami průmyslu. Jak už řekl pan Kastler přede mnou, Vánoční období má dopad na všechno a já si myslím, že, že je dobře, že se nám podařilo tuto zprávu eh, dopsat a po hlasování budeme mít tedy dobrou zprávu, jak doufám. Chci poděkovat všem kolegům za jejich spolupráci a přispění. Bez jejich pomoci nemyslím, že by se mi podařilo přijít s těmito kompromisy. Děkuji vám. Děkuji, Minodora Rakti a pak Jean Lambert. Já ubral samozřejmě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 Mm, podařilo se dokončit tu práci, teď mám na mysli Erasmus+, který hovoří o potřebě toho, že mladí lidé potřebují být připraveni na zelenou ekonomiku, na ekonomiku s ekologií dohromady. A e, takováto pro, politika bude mít obrovský prospěch v energetické oblasti, na vytváření pracovních míst. Také si myslím, Možná, že jsme ty přípravy měli začít mnohem dřív, ale měli bychom dosáhnout dobrého výsledku do roku 2030 a proto již nyní je zapotřebí jednat tak, aby všechny tyto činnosti v dané oblasti byly funkční a je velice důležité, abychom byli schopni pokrýt eh, jednotlivými eh, způsoby vzdělání nebo domenami vzdělání to, co je zapotřebí. Je to pět pozměňovacích návrhů kompromisních, ty další pozměňovací návrhy jsou vítány. My jsme dobře spolupracovali se spravodajem, takže vás mohu již jen pozvat, vybídnout k tomu, abyste hlasovali pro tuto zprávu, abychom se všichni mohli těšit eh, z dobrého výsledku. Jean Lambert. Jean Lambert. Děkuji a děkuji také eh, předkladateli toho původního textu. Co se kompromisu týče, tak my jsme podepsali tři z pěti. Máme pár výhrad, co se týče eh, toho směru, kam se teď vlastně text prostřednictvím těch kompromisů eh, ubírá oproti původnímu záměru. Například kompromis D. Původní návrh byl eh, v, na podporu takového toho spravedlivého přechodu. A jde o to, jak ty sektory, které jsou náročné na energetiku eh, by mohli pomoci svým pracovníkům, aby se přizpůsobili tomu přechodnému období. To byl původní záměr. A teď eh, vlastně jde o to, jak tam zajistit ta pracovní místa změnou určitých politik, eh, co se týče obchodování s emisemi, stanovování cen a tak dále a myslím si, že to všechno ještě více vyplývá na povrch eh, pozměňovacího návrhu 20. A máme takový eh, prostě určitý problém s tím kompromisem D. Eh, normálně bychom ho podepsali, ale je to prostě otázka toho, jak se stavíme k těm průmyslovým odvětvím, které jsou náročné z hlediska objemu energetiky a jaké jsou tedy offsety, jaká je kompenzace, kompenzace z hlediska energetické politiky. Takže k těmto dvěma e, pozměňovacím návrhům máme výhrady, jinak k těm třem ostatním e, tam jsme spokojeni, chápeme, že e, navrhovatel také ušel kus cesty, abychom k těmto kompromisům dospěli protože samozřejmě jde o to sloučit stanoviska různých frakcí. Ale D a E, tam máme prostě odlišný názor. Děkuji, pan Kreutzmann. Krát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegům, navrhovateli a také stínovým zpravodajům. V našem stanovisku jsme se soustředili na hlavní úkol, a sice, aby eh, v tomto důležitém textu ohledně politiky v energetice jsme se zaměřili na sociální aspekty a pracovní aspekty. Víte, že existuje jeden klimatický cíl, pak tři klimatické cíly. Eh, takže eh, my jsme se spíše soustředovali na sociální, a pracovně právní záležitosti. Dosáhli jsme dobrého kompromisu a to znamená, že jsme schopni se zbližovat i z hlediska sociálních otázek a pracovních záležitostí když se jedná o ty příští cíle eh, v klimatické oblasti a energetice do roku 2030. Ty kompromisy jsou velmi dobře vyvážené mezi potenciálem pro eh, sektor, který se zabývá technologiemi zelenými a zároveň se to vybalancovalo s otázkami zaměstnanosti protože není možné, abychom podporovali takový voj, který by vedl k odstraňování pracovních příležitostí. Takže je to vyvážené a myslím si, že je to ku prospěchu pracovníků v Evropě. Je to dobrý kompromis a vypracovali jsme dobré stanovisko. Mnohokrát děkuji. Ehm, ještě někdo žádá o slovo? Ne? Takže, pane zpravodaji, já už nemám k tomu, co dodat. Chápu stanovisko paní Lambert, ale jak všichni víte, prostě nelze e, najít takovou dohodu, ze kterou by byli všichni totálně spokojeni. Myslím, že se dá říct, že máme dobré stanovisko a že suma sumárum mohou všichni cítit uspokojení. Každopádně příště se pokusíme to udělat ještě lépe. Paní předsedkyně, e, no příště to bude v roce 2040, to není hned ze dne na den. Takže e, takhle to teď necháme, hlasovat budeme za okamžik a před námi je bod 8. Tady bych pouze eh, chtěla znovu eh, představit návrh dopisu, eh, který zasíláme předsedovi výboru Jury. Jde o článek 290 a 291 smlouvy ohledně Eh, právních aktů, které eh, se týkají postupu s kontrolou. A my jsme o tom hovořili během našich předchozích jednání v tomto výboru a od té doby eh, písemným postupem se nám podařilo shodnout se na významném pozměňovacím návrhu, který si přál Čabaurik, který si velmi případně kladl otázku ohledně lhůty, kterou si stanovila Evropská komise pro předložení těchto postupů eh, harmonizace ty aktiv přenesené pravomoci se vždy objevují v e, závěru volebního období. Tady jde o e, harmonizaci tří legislativních aktů, které spadají do naší kompetence. Původně e, jsme nebyli žádáni o stanovisko a teprve během přeskumu omnibusu 1 jsme si uvědomili, že naše stanovisko k Omnibusu 3 chybí. A jelikož výbor hlasuje dnes, tak se vám musím přiznat, že se souhlasem koordinátorů jsme již zaslali vlastně takový duch toho dopisu výboru Jury, aby to mohla plně e, integrovat do svého přístupu. V podstatě jde o to, že v příloze 1 návrhu Komise navrhuje sladění opatření e, prak s aktiv přenesené pravomoci a v tomto případě nemáme nikdy žádný problém. K příloze dvě Tam komise navrhuje sladění opatření PRAK s akty e, výkonnými a na základě zprávy Cajer, eh, která byla již přijata eh, výborem eh, Jury, E, jsme my toho názoru, že e, opatření PRAK mají být slaďována s aktiv přenesené pravomoci. A proto žádáme, aby všechny body v příloze 2 byly zrušeny a začleněny do přílohy 1, která se vztahuje k aktům přenesené pravomoci. Nicméně, pokud by e, výbor Jury chtěl být trochu flexibilnější, tak v obou případech a za předpokladu, že to komise potvrdí, protože se jedná o o velice technickou záležitost, eh, technický formát, lhuty pře, eh, předkládání a tak dále, tak bychom tedy mohli ještě své stanovisko zvážit a v tomto směru také jsme se obrátili na předsedu výboru Jury. Každopádně E, při, uh, hovoříme o tom, že naše stanovisko zůstává bez změny, co se týče lhuty, pět let. A pak je tady ještě e, stanovisko pana Krutyho. Uh, jde o to, aby si komise uvědomila, že je nutno vyhnout se uh, pře uh, tomu, aby se, aby se toto, tento text dostal do kolize s volbami aby se to překrývalo. A žádáme, aby v případě, že by e, výbor jury e, získal odlišná stanoviska od různých e, výborů, tak aby došlo ke sladění režimu. A abychom v takovémto případě byli konzultováni. Ptám se, zdali je tady někdo, kdo má nějaký dotaz k této věci, která nás opravdu tedy úplně zmobilizovala. Děkuji vám eh, za důvěru, kterou mi, eh, vaš, eh, kterou mi dáváte najevo. A je to tedy otázka postupu, kterou jsme teď tady řešili. A bod 9. Takže ten dopis to je jasný. A teď devítka. Tady jde o stanovisko pro výbor TRAN. Jedná se o návrh nařízení, změnu nařízení 718 eh, lomeno 1999 z 29. března 99 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva společenství. A naší navrhovatelkou je Jutta Steinrück, které teď dávám slovo, aby nám uvedla návrh stanoviska. Prosím. Já, vielen Dank. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Principiálně vítám návrh komise. Já jsem jednala se svazy provozovatelů lodí a také s odbory a všichni jsou přesvědčeni, že je dobré, že tady je 35 milionů eur, které se nachází v rezervních fondech a že by bylo dobré eh, také nárokovat eh, tyto částky. Tak tomu nebylo eh, v nařízení z roku 99. Já se domnívám, že musíme reformulovat toto nařízení musí ku prospěchu těch, kteří jsou závislými pracovníky, ale také i ve prospěch provozovatelů. Musíme reagovat na modernizaci kapacity a musíme zohlednit sociální a pracovní situaci těchto pracujících, která se musí zlepšit. Dalším důležitým je, bodem je stejné zacházení a také podmínky dosažení důchodového eh, věku. Dále technická modernizace a vstřícnost, eh, šetrnost životnímu prostředí, to jsou nyní pravidla, která jsou předepsána a je nutné, aby také členové posádek byly dostatečně kvalifikováni z hlediska těchto technických modernizačních postupů. Dochází k snižování kapacit, dochází k modernizaci a to vše musí být také eh, šířeno jako informace. Proto je důležité poskytovat příslušné informace, podporovat eh, rekvalifikační kurzy. Konkrétně to znamená, že podniky svazy zaměstnavatelů musí spolupracovat s důchodovými institucemi a dále se zástupci pracujících a snažit se tento materiál prosadit eh, v reálu. Také eh, je to ku prospěchu zaměstnanců, kteří pracují v této vnitrozemské mm, vodní dopravě. Zde musíme také spolupracovat se sociálními partnery z hlediska alokace těchto prostředků, protože jak svazy eh, zaměstnavatelů, tak i eh, pracující znají tyto problémy. Takže jsem navrhla některé pozměňovací návrhy. Například v článku 1 bych byla ráda, kdyby členské státy přijaly společně se sociálními partnery odpovídající opatření v první odrážce. Ještě chci, aby tam byla dodatečná možnost eh, poskytovat eh, informace, organizovat rekvalifikační kurzy a případně zafinancovat také předčasný odchod do důchodu. Další odrážka, říkám, že toto musí existovat také pro členy posádek, to znamená, nemělo by se jednat pouze o rekvalifikaci, ale také o problematiku předčasného odchodu do důchodu. Komise už tím i počítala. Další odrážce chci, aby všichni členové posádek, ať jsou to podnikatelé nebo pracovníci, dostali lepší kvalifikaci. Ve čtvrté odrážce se zaměřuji na nezávislé provozovatele particulary, to jsou podniky, které mají maximálně pouze tři lodi. Dále, co se týče sociálních partnerů, ty jsem cíleně uvedla, protože původně se tam byl pojem organizace, to bylo příliš vágní, takže tady jde o uznávané organizace, uznávané odbory, které hájí zájmy pracovníků. V další odrážce hovořím o zlepšení pracovních podmínek. To musí jít ruku v ruce se zlepšením ochrany zdraví na pracovišti. Ve své formulaci to možná takto myslela komise, ale nenapsala to jednoznačně, proto jsem uvedla zde jasnou formulaci v tomto ohledu. Takže to jsou moje návrhy a těším se tedy na další spolupráci pan Debaker. Voorzitter, ik bedank de rapporteur voor eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já vám děkuji. Děkuji naší eh, navrhovatelce za tyto komentáře. Myslím si, že v tomto konkrétním případě komise předložila dobrý návrh. Tento rezervní fond nebyl používán a vnitrozemské, vnitrozemská vodní doprava zažila velmi obtížné období stále prožívá obtížné období, takže je nutné zde něco učinit. Podle mého názoru bychom měli klást důraz na inovaci, modernizaci, ozelenění loďstva a myslím si, že komise tady předkládá chválihodné návrhy v tomto smyslu. Navrhuje, abychom se zaměřili na modernizaci lodí, dále si přeji pozvozovat technický pokrok a to je dobrá věc. Ty prostředky jsou velmi omezené, takže je nutné správně zacílit jednotlivé akce. Neměli bychom přetěžovat tu lodičku, měli bychom tedy se vyhnout jakýmkoliv skluzům. Jsou to omezené prostředky, takže není možné je uplatňovat z hlediska všech priorit. Musíme tedy soustředit tyto prostředky na ty nejdůležitější věci. Tyto výdaje musí být zacílené na inovaci, modernizaci, na ekologizaci a na technické přizpůsobení. To jsou velké priority, o které jde to umožní také postupovat rychle a my bychom měli postupovat rychle v této problematice, protože není příliš mnoho času a myslím si, že v našem legislativním mandátu ještě bude možné dospět k dohodě pro první čtení. Takže musíme mít zacílený návrh, který nám umožní použít tyto prostředky co nejlépe ve prospěch vnitrozemské vodní dopravy. Děkuji. Komise chce vystoupit? Ano? Ne? Žádá, se ještě, žádá ještě někdo o slovo? Nikoliv, takže zpět k navrhoval Pelce. Já bych ještě se zmínila o další eh, záležitosti. Tyto prostředky od roku 99 nebyly použity, takže my se musíme podívat na to, aby v rámci zacílení tohoto nařízení jsme zohlednili počet eh, pracujících a abychom zohlednili také omezení toho vnitřního trhu a musíme se vyhnout tomu, abychom byli příliš regulativní. Musíme to uplatňovat tak, aby bylo možné správně nárokovat tyto prostředky. Tyto prostředky mm, nebyly správně mm, využívány do posud, protože byly příliš jednostranně zaměřeny. Takže naším úkolem je vyváženě rozprostřít. Děkuji mnohokrát, paní navrhovatelko. Takže eh, pozměňovací návrhy by měly být předloženy na základě vašeho návrhu stanoviska, kde už máte osm pozměňovacích návrhů. Takže do 7. ledna je lhuta pro eh, podání pozměňovacích návrhů, tedy do poledne do 12 hodin. Těmito pozměňovacími návrhy se budeme zabývat 22. a 23. ledna a budeme o nich hlasovat 12. a 13. února. Výbor TRAN bude hlasovat podle svého vlastního harmonogramu a pracovat podle vlastního harmonogramu. Měla by se vyjádřit k tomu 20. února a na plenární zasedání by se to mělo dostat v dubnu 2014. Takže vidíme, že je to velice naplněný program. Tím jsme dokončili tento bod, který máme na programu a dostáváme se k bodu 10. A v bodě 10 bych vás měla seznámit s hlavními směry politiky zaměstnanosti členských států. Pokud se podíváte na text komise pro radu, tak vidíte, že je velmi stručný, protože vlastně se jedná o zcela formální řízení. i když se hovoří o hlavních směrech politiky zaměstnanosti. Takže každý si dovede představit, nakolik by tato politika vyžadovala určité přizpůsobení. Od doby přijetí hlavních směrů pod odpovědností pana Čaba Ory na začátku našeho legislativního mandátu jsme každým rokem hovořili o těch předchozích hlavních směrech. Koordinátoři se sešli 11. září a rozhodli se uplatnit zjednodušené řízení pro přijetí tohoto textu, tak jak je to staveno v článku 46.1 na řízení našeho parlamentu a podle tohoto textu po první rozpravě ohledně návrhu předsednictví má možnost vycházet z toho, že návrh je přijat bez pozměňovacích návrhů. Já vám přečtu to pravidlo 46.1, tak jak je to uvedeno v našem jednacím řádu. A přečtu to anglicky, protože ten text, který zde mám, je v angličtině. Takže toto pravidlo 46.1 uvádí. Ten alespoň jedna desetina členů, pokud je proti, předseda předloží parlamentu návrh ke schválení. Pokud je, toto množství poslanců není proti, tak předloží tento návrh parlamentu. V tomto případě by se jednalo o únor. Podmínky na to, aby byla získána většina od 10 pět poslanců z výboru EMPL. Lhuta prozněvacích návrhů může být otevřena do 14. února 2014 eh, poledne. A tyto pozměňovací návrhy se budou probírat 22. ledna 2014 na našem výboru Zpráva pak bude přijímána na zasedání našeho výboru 23. ledna. Nebude-li pozměňovacích návrhů, ten text bude považován za přijatý. Ještě vám připomenu kontext, jedná se o realizaci článku 48.2 smlouvy který umožňuje přijetí těchto hlavních směrů. Nemáte-li výhrad vůči tomuto postupu, tak vám navrhuji, abychom ani snad neotvírali lhůtu pro pozměňovací návrhy. A za chvíli začneme hlasovat. Nemáte výhrad, nikdo si nepřeje slovo. Nikdo nechápe, proč tu jsou tak byrokratické politiky, ta situace vypadá tak, že každý členský stát má svoji vlastní politiku. Já vám děkuji. Tímto jsme skončili s, bohem, s bodem 10. E, máte ještě někdo něco k bodu různé? Máte na to teď dvě minuty. Euh, Takže ty dvě minuty již uplynuly, eh, takhle z hlavy se mi to tak jeví a proto navrhuji, abychom začali s hlasováním. Eh, jenom tedy pro paměť, vzhledem k tomu, že eh, u desítky nebyly žádné námitky, tak to beru tak, že hlavní směry, to znamená E, naše rozhodnutí ohledně hlavních směrů pro politiky zaměstnanosti členských států je schváleno podle článku 46.1 našeho jednacího řádu. Nous en venons au point 11. A teď bod 11. Mají všichni své hlasovací karty? Bod 11. Tady se jedná o e, uzavření e, velmi e, úspěšného jednání s radou ohledně fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Chci jenom říci, že paralelně za, k závěrům tohoto jednání jsme požádali Evropskou komisi, aby připravila e, pro prohlášení na plenárním zasedání vysvětlení ohledně e, statutu těch sociálních e, obchodů s potravinami a stanovisko Evropského komisaře prozatím ještě vzbuzuje určité otazníky, ale do plenárního zasedání budeme mít pravděpodobně možnost ještě vyjasnit sdělení, které by chtěl pan komisař na plenárním zasedání učinit. A pokud nemá nikdo žádný zájem si teď vzít slovo, tak navrhuji, abychom přešli k elektronickému hlasování ohledně všech těchto eh, výsledků tohoto jednání. K bodu 11 zahajuji hlasování.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 předsedkyně, tak eh, hlasujte rychle, nebo uzavřu hlasování, ukončím hlasování. Monsieur Benamias. Takže u toho e, skončíme. Hlasovali všichni? Končím hlasování hlasovalo 32 poslanců, 30 je pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji eh, paní Emer Kostelo a celému týmu vyjednávacímu. Bod 12. Tady jde o dopis, který jsem vám již uvedla. Je to dopis, kterým se obracíme e, k právnímu výboru. Je o balíček Omnibus 3 ohledně e, přijetí, tedy e, zohlednění článků 290 a 291, tam, kde se jedná tedy o postup reglementace s kontrolou. Navrhuji, aby jsme hlasovali elektronickou cestou zahajuji hlasování. Bod 12. Přizpůsobení řady právních aktů článku 290, 291. Hlasovali všichni, končím hlasování. Hlasovalo 34 poslanců, 31 je pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. A dostáváme se k bodu 13 a zde u bodu 13 hlasujeme o návrhu stanoviska ohledně zprávy Solvit výboru IMCO a náš návrh stanoviska vypracoval Martin Kastler. U odstavce 1, kompromis 1, předložený pěti e, frakcemi, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Po odstavci 1, kompromis B, od eh, stejných pěti frakcí, pro, eh, proti zdržel se přijato. Kompromis C pro odstavec 2, pro, proti zdržel se přijato. U odstavce 3 kompromis D od pěti frakcí, pro, proti zdržel se přijato. po odstavci 3 pozměňovací e, návrh 13 e, od Papadopulo ve dvou částech. Hlasujeme o první části bez e, výrazu encourages member states to strengthen synergy between member states and respective organizations for the coordination of social systems. Pro, proti, přijato. Kdo je pro připojení těchto slov? Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. U odstavce 4 kompromis E, předložený pěti frakcemi, pro, proti, zdržel se, přijato. Po odstavci 4 kompromis G od pěti frakcí pro proti zdržel se přijato. Odstavec 5 kompromis F pro proti zdržel se přijato po odstavci 5, kompromis G eh, od pěti frakcí pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, kompromis H eh, od těch pěti frakcí, co hodně pracovali spolu, přijato eh, odstavec 7, kompromis I, pro, proti, zdržel se, přijato Skončili jsme s pozměňovacími návrhy a teď celý návrh stanoviska elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 35 hlasovalo, 35 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme eh, našemu navrhovateli. A teď bod 15. Jedná se o návrh stanoviska e, našeho výboru pro výbor TRAN o nařízení ohledně uvolnění trhu, přístavních služeb a finanční transparentnosti přístavů. Je to návrh stanoviska od Filipa Debakera k návrhu stanoviska. Jedná se o návrh nařízení. Takže tady je návrh odmítnout celý e, návrh nařízení. Je to pozměňovák 6 od Elizabeth Schreter. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 18 pro, 18 proti, jeden se zdržel. Eh, tomu se říká teda opravdu narrow escape a návrh není schválen. Zpravodaj je proti. A teď tedy článek 1, odstavec 2. Pozměňovací návrh 27 od Hovita jde o to vypuš- vypustit. Eh, pro, proti, zdržel se, Zkontrolujeme elektronicky vzhledem k předchozímu hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Návrh je přijat. Takže tento odstavec bude vypuštěn. Eh, bod C odstavce 2 článku 1. A teď eh, bod D. Stejný navrhovatel pozměňovacího návrhu pro proti zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel, stejné rozdělení sil, takže bod D je také vypuštěn. A teď bod G, stále článek 1 odstavec 2, pozněvací návrh 29 o stejného autora a 30 od Juty Steinrück, identické pozměňovací návrhy, jde o vypuštění bodu G, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování stejně 19 k 18, 19 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Další bod. Jedná se o bod H. E, pozměňovák 31 jde o vypuštění bodu H. Takže elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 19 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Bod H je vypuštěn. Odstavec, 2, eh, odstavec 1 článku 2, eh, pozměňovací návrh 32 od Jean-Pierre Odyho. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, tento návrh je přijat, takže bod 1, odstavec 1, článku 2 je takto modifikován. Článek 2, odstavec 1, bod 2, hovit číslo 33, pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 2, odstavec 1, bod 14, pozměňovák 34 od Odyho, pro, proti, zdržel se, přijato a teď zase článek 2, odstavec 1, bod 18 a nový, pozměňovák 35 Hovita pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Článek 4, odstavec 1, 630 od Juty, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 4, odstavec 2, uh, úvod 37 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Je to pozměňovací návrh 37. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Takže to je, zdá se, naše dnešní většina a návrh je přijat. Článek 4, odstavec 2, e, bod A, pozměňovák 38. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 4, odstavec 2, bod C, 39 od Elizabeth Schroeter, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 40 od Georgia Bacha, ten je zúčitelný, pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 4, odstavec 2, pod bodem, eh, za bodem D, DA od čtyř frakcí, pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, článek 4, odstavec 3, 44 od Sergio A od se, kdo je pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, uvidíme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Hlasovalo 20 pro, 16 proti, návrh je přijat. Článek 5, odstavec 2, pod, pod odstavcem 2, 45 pro, proti proti, zdržel se, zamítnuto. Článek 6 odstavec 1 e, po bodu B 640 pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 7 odstavec 2 47 to není přípustné, podobně jako 48, 49, 50 a 51. Teď jsme u článku 8 odstavec 1 bod A 250 od Schreter pro, proti, zdržel se, Přijato článek 8 odstavec 1 za bodem C 53 pro, proti, zdržel se přijato. Článek 8, eh, tady je ten 4, ta 54 nepřípustná a jsme u článku 8, 6, 55, to je zase návrh na vypuštění pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nepotřebuju. A teď pozměň... Můžu to zkontrolovat, ale já vám prokážu, že jsem měla pravdu. Dobře, budeme hlasovat o 55. Já vím, že chcete eh, to protahovat. Dobře, takže zahajuji hlasování. 55. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 14 pro, 23 proti, jeden se zdržel, žádné překvapení, 55 není schválena. 56. Takže ústní pozměňovací návrh nemůže být odhlasován, pokud pozměňovací návrh 55 by byl přijat, ale vzhledem k tomu, že byl zamítnut, můžeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu uh, ústnímu návrhu pana Hovita? Není, takže hlasujeme o tomto ústním návrhu. Autor pan Richard Hovit. Pro, proti. Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato. Pane Hovite, chcete, abychom to ověřili? Vypadá to, že ano. Takže to ověříme. Ověříme tento ústní návrh. Hlasování je zahájeno teď. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 31 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, takže ústní návrh je jednoznačně přijat. Teď návrh 56 pana Bacha odpadá v důsledku toho. Dostáváme se k článku 10 odstavec 1, kompromis E, předložený čtyřmi skupinami. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 10 odstavec 2, 2a, kompromis, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 10 odstavec 3, 64, autor paní Steindruck, pro, proti, zdržel se, přijato. 65, autor pan Hovit, je to slučitelné, hlasujeme nyní pro, proti, zdržel se, přijato. Po článku 10, 66, návrh paní Steinru pro, proti, zdržel se, ověříme. Ověříme návrh 66, hlasování je zahájeno nyní. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 19 pro, 19 proti, takže to není přijato. Článek 11. Návrh 67. Pan Ovid pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kapitola 2a. Nové. Návrh 68. Pan Hovic. Zpravodaj proti. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Článek 12. Odstavec 3. Návrh 69. Pan Audi. Odi Pro, proti, držel se, zamítnuto. Článek 12, po odstavci 7, je to návrh 70, stejně autor pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Článek 15, odstavec 1, návrh 71, paní Šrter pro, proti, držel se, zamítnuto. Článek. A budeme ověřovat návrh 71. Budeme teď ověřovat všechna hlasování. To je vánoční dáreček. Všichni hlasovali, hlasování u konce. 19 pro, 19 proti. Měli jste pravdu, když jste to chtěli ověřit, ale já jsem měl pravdu, když jsem říkal, že je to zamítnuto. Článek 16, odstavec 1, úvodní čas, kompromis F ze strany čtyř skupin pro, hlasy ze sálu. Bez mikrofonu. Kompromis F. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 16, odstavec 1, po bodě C, 75, paní Steinruková pro, proti, zdržel se. Je to zamítnuto, ale ráda to ověřím pokud to bude požadovat autor pozměňovacího návrhu. Takže ověřujeme 75. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali? Takže jednoznačně přijato. 32 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, takže Věření bylo užitečné, to přijato. Článek 16, odstavec 1, 76, pan Bach pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 17, návrh 77 je nepřípustný, stejně jako ústní návrh, jako 78, 79. Takže se dostáváme k úvodnímu ustanovení 5. Tady máme návrh 1 ze strany autora pro, proti, zdržel se přijato. Návrh dvě autora zprávy pro, proti, zdržel se. Ověříme tento návrh číslo dvě Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 21 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel, je to přijato. Úvodní ustanovení 6, návrh 7, pan Howitt. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Úvodní ustanovení 7, kompromis A ze strany čtyř skupin. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A dostáváme se k desíce. Autorem je Richard Ovid. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme pozměňovací návrh 10. Hlasování je zahájeno teď. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. Dvacet čtyři pro, patnáct proti, nikdo se nezdržel, je to jasně přijato. Po devíce máme návrh jedenáct, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 12 odpadá. Dostáváme se k úvodnímu ustanovení 14. Kompromis B. 4 skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis C. 3 skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. 19. George Bach. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 20 je nepřípustné. Takže budeme nyní hlasovat o návrhu 21. Autor je pan Houvit. Pro, proti, zdržel se. Tedy hlasujeme o 21. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Nyní návrh 22. Stejný autor. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 23 není přípustný. Budeme hlasovat o kompromisu D Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. 26 není přípustné, takže budeme hlasovat o celém stanovisku a budeme hlasovat elektronicky. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 25 pro, 14 proti. Nikdo se nezdržel. Takže dokážu si představit, že náš navrhovatel není stoprocentně spokojen, ale aspoň na půl spokojen. Přesto mu blahopřejeme. K bodu 16, tam budeme hlasovat o stanovisku pro výbor pro životní prostředí a ITRE. Jedná se o rámec Je to zpráva z vlastní iniciativy a jedná se o rámec pro rok 2030 v oblasti politik klimatu a energetiky. Jedna. Jedna o čtyř politických skupin a pro, proti, zdrželi se přijat. Postavec 1, pozměňovací návrh 3, Christensen pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4, Klivety, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 5. Kreuzmann. Pro, proti, zdrželi se. Kdo je pro ještě jednou? Kdo je pro pětku? Proti? Zdrželi se, musíme to ověřit elektronicky. Ověříme elektronický pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 21 pro, 17 proti, 1 se zdržel. Je přijat. Pozměňovací návrh 6. Ola Christensen, kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. 7. Klivety, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 8. Klivety. Ústní pozměňovací návrh, není k tomu nikdo proti. Kde pro? Pozměňovací návrh, tak jak je sepsan. Proti, zdrželi se. Teď jsem se ztratila. Kdo je pro pozměňovací návrh 8, včetně ústního pozměňovací návrhu, kdo je proti, kdo se zdržel, je přijat. Pozměňovací návrh 9. Klivety, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh B, předložený EPP, SD, ALDE, Greens, kde pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 12. Christensen, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh C. EPP, SD, ALDE, Green. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 16. Kreuzmann pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh návrh D. Kde pro, proti, zdrželi se. Přijat. 19. Klivety. Má dvě části. Nejdříve první část zdůrazňuje potřebu a tak dále až po podněcování sektoru. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A druhá část. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh 20 není přípustný. Pak tu máme kompromisní návrh E od politických skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 25. Minadora Klivety, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijet. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska elektronicky zahajují hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 39 pro, nikdo není proti a nikdo se nezdržel. Blahopřejeme zpravodajovi. déposé. Notre euh, vote suivant. Následující hlasování se týká bodu 17. To je poslední hlasování dnes odpoledne. 17. Eh, le... Bod 17. Lhůta pozměňovacích návrhů podle koordinátorů. Jedná se tedy o zprávu z vlastní iniciativy výboru FAM ohledně rovnosti žena mužů v Evropské unii v roce 2012. Máme jen ty pozměňovací návrhy, které byly tedy předloženy naším jménem přímo ve výboru. K ostavci 1 máme pozměňovací návrh číslo 3, klivety. Kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 4, klivety. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5, Klivety, Kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 6, Oddělené hlasování podle liberálů. První část je zaznamenává, že ženy a tak dále. Dobro proti zdrželi se zamítnout. Zbytek testu pro proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7. Kolik Baldečinu, kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 8 klivety, oddělené hlasování, první část. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. To je to mnohem lepší, je přijata. Pozměňovací návrh 9. Klivety, kde pro, proti, zdržel... Kde proti ještě jednou? Zdrželi se, zamítnut. 10. Klivety, kde... Dobře, ověříme elektronicky devítku. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 19 proti, 4 se zdrželi, zamítnut. 10. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 11. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 12. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 13, Kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 14, Kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 15, Vinadora Klivety jsou to dvě části. První část žádá EPP. Takže bez té vět... Ne, přesně se omluvám. Takže to jsou dvě části. A ta první část, to je bez věty uznat přijatou hodnotu žen na pracoviště a tak dále. A je tu ústní pozměňovací návrh EPP. Je někdo proti tomu ústní pozměňovací návrhu? Ne, není tomu tak. Budeme hlasovat o té první části tak, jak je pozměněna. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kdo je pro přidání těch slov? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16. Klotec Baldakino, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 18. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19. Pro, proti, zdrželi se zamítnut. 20 pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní stanovení C 1 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Úvodní ustanovení F 2. Eh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A můžeme tedy tyto pozměňovací návrhy předložit výboru FAM. Tímto jsme skončili s hlasováním pro dnešní den. A pak následuje bod číslo 19. To je zpráva z vlastní iniciativy, eh, vyšetřovací zpráva o úloze operacích trojky ECB komise a MMF eh, s ohledem na země zapojené do programu eurozóny. Jedná se o zprávu, kde je naším zpravodajem pan Alejandro Serkas. A jak víte, žádali jsme, abychom se mohli připojit k práci výboru Ekon, který připravuje tuto zprávu k eh, danému tématu, ale konference předsedů na zasedání 12. prosince si nepřála abychom na tomto tématu pracovali jako přidružený výbor, ale umožnili nám, abychom paralelně sestavili zprávu z vlastní iniciativy k témuž tématu. Takže tato zpráva bude mít formu zprávy z vlastní iniciativy. Předávám slovo Alejandrovi Serkasovi. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Přesně tak, jak jste řekla, máme příležitost předložit zprávu z vlastní iniciativy. Eh, dnes eh, dopoledne jsme jednali se stínovými zpravodaji a můžeme připravit, použít ten dokument, který už nám připravil výbor Ekon Chtěli jsme připravit eh, legislativní text, který bude užitečný. Chci předložit několik eh, eh, pozměvacích návrhů a budeme se snažit o to, aby tato zpráva měla větší rozměry. Máme tu takový souhrn týkající se zemí, kterých se týká těchto programů. Na příští rok si přejeme vypracování čtyř studií, eh, které se budou týkat jednotlivých států. Naše práce by se měla vztahovat k sociálním věcem. Neměli bychom diskutovat tedy o hospodářských věcech, to je tématem pro eh, výbor Ekon a také pro AFKO. My se budeme zaměřovat jen na zaměstnanost a na sociální záležitosti. Eh, my se budeme tedy zabývat zeměmi eh, Řecko, Portugalsko, eh, Kypr a Irsko. V této zprávě nebudeme zmiňovat čtyři další země, které podepsaly protokol Rumunsko, Maďarsko, Lotyšsko a Španělsko. Španělský program je programem pomoci eh, finančnímu sektoru a u těch tří dalších zemí, tak ty se ne, ne, nepracují tedy v eurozóně. Nepochybně se jedná o určité analogie u těchto států, ale nejedná se o stejné intervence, o stejné zásahy. Proto se budeme zaměřovat na ty čtyři státy, kde se jedná o nejhlubší zásahy. A teď, oč se vlastně jedná tom, o tom dokumentu, o kterém chci hovořit, tak ten je rozdělen do tří částí. V první máme popsaná fakta, která jsou neoddiskutovatelná. Jsou tu určité právní povinnosti, které vyplývají ze smluv či mezinárodních smluv či dohod EU a je logické, že je třeba eh, dodržovat eh, tyto zásady i sociální chartu EU. Hodně se diskutovalo a bude se diskutovat o aplikaci či neaplikaci eh, Evropské sociální charty. Máme tedy určité, určité povinnosti i vůči Mezinárodní organizace práce. V druhé části jsou začleny ty součásti reality, které mají mm, určité dopady. Já jsem se zaměřil na dopady cílů, které jsou známy a které jsou součástí tedy doktriny eh, Evropského parlamentu. Já jsem se zaměřil na cíle Evropy 2020 v oblasti zaměstnanosti, chudosti, eh, opuštění školy předčasného a sociálních věcí a to všechno sociálního dialogu a Pokaždé tedy hodnotím ehm, výsledky eh, v cílích pro rok 2020. Takže tady to máte všechno černé na bílém. Myslím, že povinnosti musí být dodrženy. Eh, jsou tu povinnosti Evropské unie a eh, je zapotřebí zjistit, zda některé se to povinnosti byly porušovány či nikoli. Proto se zaměříme na článek 9. Všechny činnosti Evropské unie podle tohoto článku se musí zaměřovat na podporu zaměstnanosti, bojovat proti sociálnímu vyloučení a usilovat o ochranu lidských práv. To je tedy povinnost. Mandát eh, trojky brala v úvahu tuto povinnost, anebo se trojka rozhodla Eh, jaksi abstrahovat od těchto povinností. Článek 151 smlouvy o fungování Evropské unie, eh, podle kterého vždy musíme respektovat Ruskou sociální chartu. Články 2 a 3 o tom jasně hovoří. Máme povinnosti na základě této charty a ty mají stejnou platnost jako smlouva samotná. Takže drželi jsme se těchto povinností, plnili jsme je a zabývali jsme se také plněním tedy eh, charty eh, Evropské unie. Eh, v článku 31 se budeme zabývat nedobrovolnou ztrátou práce, 34 bojem proti chudobě, 35 sociálními služby v v ekonomice. Takže se budeme snažit analyzovat situaci, zjistit, co k tomu stanoví smlouvy, mezinárodní úmluvy a dohody. Co se týče těch političtějších povinností, myslím, že je nepochybné, že se jako EMPL se musíme zaměřit na strategii pro rok 2020. Brala trojka eh, toto všechno v úvahu ohledně zaměstnanosti, boji proti chudobě a eh, opouštění, předčasném opouštění školy. A brala v úvahu také sociální dialog. A já si myslím, že můžeme politovat toho, že eh, některé ty, z těchto povinností nebyly absolutně dodržovány. povinnosti zde mají členské státy. Myslím tedy, že dopady byly negativní, protože nebyly zváženy všechny tyto prvky, které existují v celku EU a které vytvářejí e, mechanismus e, e, určité, určité hledání konsenzu. nebylo konzultován ECOSOC, nebyl Eh, konzultován náš výbor, výbor regionů, eh, Eurogrupa, Euroskupina. Eh, od toho všeho bylo odhlednuto. Vše se zaměřovalo jen na finance, což má dramatický dopad na zaměstnanost. A je jen zázrakem, že že nedošlo k ničemu horšímu. O 15% se snížila pracovní místa, která byla k dispozici. Nevytvářejí se pracovní místa takže byla zničená pracovní místa oproti cílům eh, Evropy 2020 a to se ještě nikdy v minulosti nestalo. Dochází k masové nezaměstnanosti, ta se téměř dvakrát zvětšila, což je strašné, především u, u mladých lidí více než 50%, v některých zemích, jako je Řecko, eh, eh, mladých lidí tam nemá práci. Zranitelné skupiny byly nejvíce postiženy ženy, imigranti, kteří mají mnohem eh, vyšší nezaměstnanost než jiné vrstvy obyvatelstva a vždy eh, jsou v horší situaci než ostatní. Pak je to otázka eh, chudoby. Charita předložila své informace, své údaje. Chudoba značně se prohloubila. No, do takovýchto čísel jsme se ještě nedostali. 27 dětí žije v chudobě, anebo je ohroženo chudobou. A Evropská unie eh, uzavřela některé problémy, eh, programy eh, podle článku 12 a charty a 24 protokolu je toto jasným porušením. Článek 4 protokolu. Co se týče co se týče cílu 2020 a opouštění škol předčasného, tak můžeme říci, že u vzdělávání eh, eh, terciárního máme lepší eh, situaci ve všech čtyřech zemích. Nicméně mladí lidé nenacházejí práci, když se pak odstnou na trhu práce. Takže tímto je rozředěna tato, tato dobrá zpráva. Struktura de Eh, sociální dialog je neustále atakován a rozmělňován. Eh, byly eh, rozprášeny struktury sociálního dialogu, které tady postupně vznikaly celá desetiletí a upevňovaly se. Mezinárodní organizace práce toto také pranířuje a trojka vlastně roz prášila svým konáním celou tuto strukturu. Takže já chci, aby komise vnesla eh, trochu eh, světla do toho temna, které tady teď vládne. Finance, to je v pořádku, to je dobré, ale v Evropě zdá se, nemluvíme vůbec o obětech těchto tří let sociálních válek. Evropská komise by měla velice rigorózně zhodnotit, jak to všechno prošlo. Já jsem se teda skromně řečeno o něco takového pokusil a je to tedy můj skromný příspěvek, toto hodnocení. A e, Evropská komise ve světle povinností a odpovědnosti, kterou má ve světle Evropské e, strategie 2020 by měla konat. Je třeba si uvědomit, že problémy, které teď máme, jsou konjunkturální a stávají se strukturálními. E, došlo tedy k atakování systému sociálního zabezpečení, e, e, zdravotního systému a tak dále a tak podobně. Hledalo se řešení pro finanční trhy. Teď jsou ovšem země, které jsou nakolenou v důsledku této politiky úsporných opatření. Víme, že se tedy i vlastně ničí ta základní sociální tkáň celé řadě zemí, eh, takže eh, nechme eh, tu trojku padnout, ne, potřebujeme něco takového, nepotřebujeme Evropskou radu, která odmítá pravomoce, které jí stanovuje Evropská smlouva. Potřebujeme demokratický způsob vládnutí se sociálními partnery, s Evropským parlamentem samozřejmě, je třeba skutečné sociální politiky uvnitř společenství, je třeba evropskou odpověď na tuto situaci a nesmíme zapomínat na podepsané úmluvy, na Evropskou chartu základních práv a svobod, na desetiletí postupné evropské e, konstrukce. Takže jistě vše, e, ale je třeba si uvědomit, že jsme tady především pro e, dobro občanů a budoucnost dětí, které jsou opravdovou budoucností Evropy. Snažil jsem se trochu Eh, řešit ty velké nedostatky, které eh, tady před sebou jsem viděl. Šlo to velmi rychle po, eh, s pomocí kolegyň a kolegů a s pozměňovacími návrhy. Doufám, že náš výbor přijde s určitou vizí, která doplní vizi výboru pro, hospodář, pro hospodářství a měnovou politiku a také výboru AFKO. Takže pracovali jsme v kolegiálním duchu. Přichází to všechno pozdě, ale lépe pozdě než e, ještě později. Ukažme evropským občanům, že jejich osud nás zajímá. Předsedkyně, děkuji. Takže teď, e, jak je to se seznamem řečníků? Nejprve stínoví zpravodajové, pokud se chtějí vyjádřit, e, kolegyně Bastos, potom Marian Harkin a tak dále. Děkuji, paní předsedkyně. Chci říct, že je třeba poděkovat kolegovi za úvodní slovo k tomuto velice důležitému tématu, které se vztahuje k jednání trojky a k tomu memorandu kolega Sarkas eh, hovořil o synergiích a eh, to velmi organizovaným způsobem. Hovořil o tom, jak se tedy věci vyvíjely v zemích, které se musely přizpůsobit požadavkům trojky. Hledí na to optikou hlavních cílů strategie 2020. Nezdá se, že by tady byly nějaké vážné neschody ohledně struktury eh, této zprávy z vlastní iniciativy ani eh, ohledně práce, eh, kterou vykonal výbor Ekon. která postupuje podle odlišné struktury. Nicméně se domnívám, že budeme potřebovat eh, zohlednit eh, skutečnost, že náš eh, výbor má vlastně ve své zprávě z vlastní iniciativy omezený mandát zahrnovat pouze věci, které jsou v, našem, v naší pravomoci, to znamená sociální věci, zaměstnanost, zaměstnanost mládeže a bude zapotřebí se také zabývat e, e, širšími aspekty toho, co e, trojka Eh, dělá a jak je vnímána v zemích, které jsou předmětem jejich intervencí eh, z hlediska eh, politického, hospodářského, finančního. Myslím, že bude zapotřebí zohlednit všechny tyto aspekty v této zprávě. Je třeba opravdu vzít v úvahu situaci v těchto zemích, které se musely vyrovnat s intervencemi trojky E, někdy to tedy, e, z kraje to bylo tak, že vlády vlastně se dostaly do stádia, kde museli požádat trojku o intervenci a následně e, tady vznikly potřeby určitých půjček finančních prostředků, které trojka poskytla těm zemím, které vstoupily do těch smluvních vztahů, dalo by se říct, musíme se zabývat tím úvodním, tou úvodní situací, prací, která vlastně e, učinila nutné určité reformy, reformy pracovně právních vztahů a tak dále. A musíme také e, analyzovat e, důsledky neintervence trojky, lépe řečeno analyzovat situaci, která by vznikla v případě, že by trojka neintervenovala, jak by se věci vyvíjely, zdali tady byla prostě jiná možnost, jiná cesta, jiné řešení než to, co nabídly ty tři orgány. Eh, zdali tady mohl eh, konat někdo jiný, nějaký jiný subjekt místo trojky. Ono je jednodušší eh, hodnotit situaci následně, protože memorandum, které aplikovaly ty tři instituce, to znamená komise, IMF a Evropská centrální banka, Eh, obsahovalo určitá opatření, která vlastně byla předmětem dohody s těmi dotyčnými zeměmi a my teď musíme analyzovat důsledky eh, eh, jak prostě to bude s případnými dalšími důsledky nějakých opatření, pokud by ještě byla aplikována. Eh, tady prostě je třeba eh, si uvědomit, že cílem je, aby ty instituce již nemusely intervenovat eh, a nemuseli poskytovat finanční podporu těm určitým státům, aby byly státy, ve kterých se dá vládnout. Takže tady jde vlastně o spochybnění celého systému. Je otázkou, jaké byly eventuální další alternativy a pro prostě realizaci toho sdělení, které vyplývá z, toho, z těch memorand. Výbor Ekon E, má prostě určitou strukturu a systém práce, e, který zahrnuje i e, cesty do zemí, které jsou předmětem intervencí. Jedna z těchto návštěv se bude týkat Portugalska počátkem příštího roku. A samozřejmě je to také otázka přístupu expertů. My jsme Eh, něco takového zorganizovali na počátek příštího roku. Eh, práce expertů, eh, experti byli jmenováni jednotlivými, nominováni jednotlivými frakcemi. A e, teď e, jde o to, jak sloučit tu činnost našeho výboru a výboru Ekon. Mně se třeba zdálo, že by bylo docela užitečné, aby návštěvy do zemí, kde probíhají e, ty intervence, zahrnovaly i v těch delegacích členy našeho výboru. A závěrem bych chtěl říct, že je třeba eh, se zabývat eh, samozřejmě důsledky, ale je také nutné analyzovat kontext, abychom lépe pochopili úroveň eh, chudoby, úroveň těch potřeb v zemích, které jsou předmětem intervence, které je vedly k tomu, že požádali trojku o pomoc. Marian a pak pan Štuber. Paní Marian. Děkuji, děkuji panu zpravodaji. Budu velice stručná, protože na této zprávě ještě máme ještě hodně práce. I když pocházím ze země, kde máme tedy přítomnost roky a právě v neděli se oslavovalo, že opouštějí naše eh, břehy. Eh, a budu na tomto tématu ještě tedy další dobu pracovat, proto teď přinesu několik eh, hlavních myšlenek. Oceňuji práci takto vykonanou s pravodajem, podíval se tedy hlavně na, eh, na smlouvy samotné, na jejich jednotlivé články a jak by tyto články měly být základem pro evropské politiky. Zejména pak článek 9, jak už jsem uvedla a jak opakuji, jsem pravděpodobně jediná poslankyně, která měla příležitost a napomáhala tedy v tom, abychom přesvědčili jirské občany, aby hlasovali pro Lisabonskou smlouvu. A také jsem jim to říkala právě kvůli článku 9. Jak si možná někteří vzpomenou, takže pro mě je teď zajímavé sledovat, zda ten příslip, který jsem jim tedy dala, zda eh, je plněn. Eh, máme tu tedy ten daný eh, rámec a slyšela jsem tedy, že musíme zachovat jen tu oblast, ve které my jsme kompetentní s ohledem na strategii 2020. Tam je celá řada různých témat, kde máme alespoň částečnou zodpovědnost, částečnou kompetenci. Nicméně jde o to, abychom si stanovili kritéria, abychom začali úplně eh, od nuly a je třeba eh, eh, poměřit to, co se stalo s cílem, který byl stanoven a můžeme se podívat, co se děje v jednotlivých jiných členských státech z těch čtyř. A jako, jak už uvedl zpravodaj, Pokud je tu nějaký negativní eh, výsledek, tak je to právě tedy v předčasném opuštění školy. Lidé se obávají, že nenajdou práci. A mnozí z gymnazierska tedy odcházejí. Ehm, eh, k tomu, co říkala Regina Bastos, eh, že je zapotřebí se podívat na to, odkud jsme vyšli. Ono to v jednotlivých členských státech různé. Nebudu zdůrazňovat speciálně irský příklad, ale myslím, že HDP poměr HDP v roce 2007 byl 30 takže je pravda, že jednotlivé státy měly jinou výchozí pozici. A co by se stalo, kdyby trojka nezasáhla? Já si nemyslím, že bychom to měli nějak eh, velice probírat, nicméně bychom o toho neměli ani odhlížet. A na závěr moje poslední poznámka a souhlasím s celou řadou věcí, které řekl zpravodaj, to musím říci. Náš, eh, zpravoda, eh, pardon, náš komisař eh, Andor vede poměrně silné kroky. A když hovoříme o činnostech trojky, jednou z věcí, na které se snažili zaměřit, tak to, bylo, to byla pracovní trh a komise říkali, že se ní budeme zaměřovat, bude to lépe než na eh, politiku zaměstnanosti. A my bychom se měli ponaučit. Měli bychom se podívat na naši dnešní situaci a říct si, dobře, toto jsou dosavadní výsledky. Přejeme si, aby toto dál pokračovalo, aby to pokračovalo stejným způsobem. Můžeme se stavit stanovisko nebo zprávu, ale změníme tím něco? Má to nějaký vliv nebo jen tak mluvíme mezi sebou? To je důležitá otázka. Nicméně chci poděkovat zpravodaj za vynikající práci. Cuber a pak Edit Estrela. Eh, Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat navrhovateli a chtěla bych poukázat na to, že pracovní základ, který nám předložil, je eh, základ, který musíme pozitivně ocenit. V podstatě se můžeme dohodnout a můžeme odsouhlasit tu diagnózu, kterou eh, zde mm, prezentoval. Samozřejmě je tady možnost zlepšit a prohloubit tento pracovní základ, který nám předal já jsem stínová zpravodajka za GUE a jsem také Portugalka. A to pravděpodobně ovlivní můj příspěvek, protože já jsem všechno zažívala na vlastní kůži. A také moji voliči zažívali tuto situaci na vlastní kůži. Takže Jaká je situace v Portugalsku? V současnosti můžeme říct, že Portugalsko se ocitlo v jedné z největších recesí za historie ekonomie. A je tady nezaměstnanost 1,5 milionů. Ta chudoba je taková, jak je to popsáno ve zprávě. Investice jsou na úrovni 50. let a i když se snažíme alokovat a přerozdělit a podporovat zaměstnanost, jsou zde konkrétní souvislosti. Je nám jasné, že ty jednotlivé faktory nemůžeme od sebe oddělovat. Pokud teď zohledníme sociální otázku, otázku zaměstnanosti, pak podle mého názoru je nejdůležitější zabránit rostoucímu vykořišťování eh, pracujících a odstraňování eh, sociálních standardů. Co se týče roku 2014, rozpočet by měl být zkrácen o 4,4 miliardy a to bylo dohodnuto s trojkou. Co to znamená pro pracující? Znamená to, že jejich mzdy se budou snižovat, budou se zhoršovat pracovní podmínky, eh, bude okleštěna zdravotní péče, bude méně eh, škol, méně kultury a méně aktivit komunálních orgánů. A na druhé straně tady budou miliony vydávány na oddlužení a budou zde také podporovány různé privátní zájmy. K tomu se připojují ještě další důležité otázky, které také zaznívají ve zprávě. Jedná se o kolektivní dohody. Ty budou zcela podkopány. I kdyby nedocházelo k snižování mest, podmínky pro propuštění eh, jsou snažší a tendence jde směrem k snižování těchto platů. A samozřejmě pokud tyto e, podmínky budou snaží pro e, propouštění, tak se situace zhorší. Navíc statistické údaje jsou manipulovány. Vedle toho vliv na tuto situaci má také e, migrace. V roku 2013 130 tisíc pracovníků z Portugalska odešlo pak je tady ještě další aspekt, který souvisí s chudobou a tady je zjevné, že eh, Portugalsko se ocitá na, ve velmi špatné situace z hlediska soukromých aktivit. I to má dopad na situaci obyvatelstva a na chudobu, která zde vládne. Samozřejmě, že ekonomická situace dopadá přímo na situaci pracujících. Mnoho státních podniků bylo privatizováno, pošta je právě privatizována a v memorandu se také uvádí, že i letecká společnost bude privatizována. To má samozřejmě dopad na pracující. Mnozí z nich budou propuštěni. nevím, jaký výbor se bude zabývat politickými otázkami, to znamená demokratická legitimace této trojky, která mm, přijímá tato rozhodnutí a jak přistupovat k svrchovanosti našich orgánů. Tato svrchovanost je podkopávána působením trojky. Také dochází k opomíjení práv našich eh, pracujících. To je pravděpodobně téma, kterým se bude zabývat AFKO. A na závěr bych chtěla ještě poukázat na to, že se domnívám, že je správné, že z hlediska této situace Eh, která je ovlivněna ECB, komisí a MMF, bychom se měli také podívat na to, jak to vypadalo v Severní Americe. Tam také MMF mělo být zapojeno a prakticky tehdy nebyla žádná jiná možnost. A já mám moment, že nás to všechno tlačí stále stejným směrem. Pokud Evropská unie chce pomoci těmto zemím, pak je nutné nově vyjednat situaci z hlediska zadluženosti těchto států. Výše dluhu a odlužování by mělo eh, být eh, valorizováno, indexováno. Já nejsem ekonom, ale mám pocit, že to je zcela nabílení. Tak Edith Estrela a potom Karim. Prosím, Edith. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych nejprve chtěla poblahopřát zpravodaji. Myslím, že odvádí dobrou práci, sdílím jeho obavy a myslím si, že sociální aspekt je něco, co v zprávě tohoto typu bude vždy hrát zásadní roli. Prostě hodnocení důsledků záchranných programů eh, realizovaných trojkou nelze vidět bez toho, aniž by eh, se tam neobjevila výrazně sociální dimenze. A jde eh, právě o to, že je to v těch eh, sociálních eh, záležitostech, kdy se ty důsledky objevují nejzřetelněji. je to řekl a další kolegové to doplnili. Roste chudoba, roste sociální nerovnost, roste nezaměstnanost především mezi mladými. Eh, chtěla bych se také zmínit eh, o další věci. Eh, začíná se také tato situace projevovat v ve střední třídě. Střední třída je teď čím dál tím víc obětována politikám vlád, ať už se jedná o důsledky akcí trojky či nikoliv. Eh, jsou zde lidé, kteří trpí těmito důsledky a eh, tito lidé nevědí, do jaké míry se jedná o důsledky eh, kroků trojky či vlastních vlád. Cíle a e, stanoviska jsou vnucovány, ale co není e, e, vnucováno, je jediný způsob, jedno, jeden způsob, jak těchto cílů dosáhnout. Výsledkem je, že probíhá čím dál tím víc úsporných opatření, excesivních, které nejdou ruku v ruce s zlepšující se situací v oblasti ekonomiky či pracovních míst míst. Já nechápu, jak eh, političtí představitelé eh, na národní eh, a vyšší úrovni mohou neslyšet doporučení, která často jsou eh, formulována velmi eh, renomovanými ekonomy, často držiteli Nobelovy ceny, eh, v tom smyslu, že tato úsporná politika je něco, co bude mít negativní důsledky po další desetiletí. My tedy musíme eh, s tím úsporným eh, programem eh, skončit. To úsporné kroky nepřinesly žádné zlepšení, vytvořily další problémy, ještě více prohloubili eh, tu odlišnou situaci bohatých a chudých dokonce v mé vlastní zemi do té míry, která řadu z nás zaskočila. V posledním roce je tomu prostě tak, že bohatí se stali ještě bohatšími a chudí ještě více schudli. A například je zde 25 nových milionářů. Eh, takže je jasné, že se nám daří hůř v Portugalsku než v roce 2011, kdy eh, ta politika úsporných kroků a eh, přizpůsobovacího programu eh, byla zahájena. Bylo tady také řečeno, že někteří si kladou otázku, zdali vlastně existence dokonce trojky eh, ne, narušuje eh, ústavní principy, eh, protože operace trojky jde samozřejmě s ruku v ruce s dosazováním třeba konkrétních sociálních modelů v, určitý, v určitých zemích. A v důsledku toho vlastně sociální stát se eh, proměňuje eh, v něco, eh, co je spíš takovým systémem jakési pomoci. Je to naprosto nová struktura státu, ten už není státem sociální a mění se vzdělávací systém a další systémy mohu posloužit řadou příkladů. Je zřejmé, že trojka a orgány, které za ní stojí, a finanční e, síly e, e, z těchto postupů vydělávají velké, velké peníze. Například Portugalsko platí úroky za půjčky, které jsou stejně vysoké ve svém objemu jako výdaje na zdravotnictví pro celou zemi. A my si skutečně musíme dělat starosti s mladými protože eh, podle eh, Atalího eh, ohledně Evropy, a to není odkaz na Portugalsko, kde je situace ještě horší, je to tak, že mladí mají tři možnosti odjet z Evropy zůstat v Evropě bez jakékoliv naděje a nebo vstoupit do politiky a spustit revoluci. A je tomu tak, že někteří budou eh, nakonec dotlačeni do té třetí možnosti a eh, určitou revoluci zahájí. A já jenom věřím, že se tady někdo zajímá o budoucnost mladých lidí, protože mladí lidé si zaslouží budoucnost a zatím eh, stojí tváří v tvář pláž e, budoucnosti bez naděje, e, vidí své sny, jak se proměňují e, v noční můry a to samozřejmě může vést k extrémním situacím, kterých bychom se rádi vyvarovali. Předsedkyně Karima Deli a potom Evelyn Regner. Děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji vám, protože tato eh, zpráva či eh, z vlastní iniciativy je víc než nutná ve chvíli, kdy obětní veránek, kterým je Evropa, prostě je na tom čím dál tím hůře. Dnes je to vidět, ale Zdá se, že dobré zprávy z Evropy je něco, co je vzácnějším a vzácnějším zbožím. Už tato zpráva je dobrou zprávou. Děkuji panu Sarkasovi a myslím si, že tato zpráva by v žádném případě neměla eh, ukazovat, že tyto země eh, jsou eh, prostě bez, bez naděje, že, ale že se jedná o novo, nové nastartování eura ano, došlo k pochybení tím, že byla stanovena příliš velká množství o úsporných opatřeních. Hodně se toho ještě musí udělat, ale je třeba vymanit se z té logiky, eh, podle které, když hovoříme o trojce, eh, tak to prostě znamená, že si eh, lidé v Evropě budou muset zdále utahovat opasky a že rozpočty budou snižovány, především u sociálních výdajů. Tady je prostě velká propast mezi těmi, kteří profitují z toho oživení, z toho nastartování a všemi ostatními, kteří vlastně ještě se do té fáze oživení nedostali. A já eh, musím říct, že v této zprávě bych ráda zdůraznila více věcí. Nejprve si myslím, že i když se jedná o eh, sociální otázku. Tady je chyba, že nehovoříme o té nemovitostní eh, bublině, o té hypotékové bublině. A když trojka žádá o určité e, výdaje, tak otázka těch e, hypotečních e, úvěrů, kde jsou tisíce třeba v Řecku rodin přinuceny žít na ulici, aby platili bankám úroky za půjčky, tak to je něco, nad čím bychom se měli zamyslet a s čím bychom měli něco dělat. Druhá věc, otázka zaměstnanosti. Tady je zapotřebí, abychom se na to podívali udělali. V našem výboru eh, jsme eh, udělali skvělé zprávy o různých pracovních místech do budoucna eh, ohledně ve vztahu k změnám v ekologii, ve vztahu k změnám v dopravě a tak dále. Tady se jedná o určitý sektor, E, kterým je e, ekonomika sociální a solidární, ta je poměrně hodně e, pevná a to je něco, co bychom měli více uchopit a zabývat se tím podobně jako otázkou reindustrializace Evropy. Pak samozřejmě je další věc investovat do sociální oblasti. A já tady kladu jeden dotaz v této zprávě, k této zprávě. Kdybychom požádali Evropskou komisi Eh, o určitou studii v tom smyslu, že eh, kdybychom všechny sociální investice jaksi eh, zbavili zadlužení, Evropě by se asi dalo, dařilo lépe, nebo ne? Předsedkyně Evelyn. Děkuji, paní předsedkyně. Ode mě vyslechnete pouze jednu větu, takže Musím říct, že pan Karas dnes řekl, že trojka je nouzové řešení, ale i Eh, nouzové řešení nikdy se nemůže ospravedlnit, pokud nedodržuje sociální základní práva. Alessandro to jasně vylíčil a já mu chci poděkovat za to, jak to tady popsal. Děkuji. Chtějí se vyjádřit zástupci komise nikoliv, takže nechám na zpravodaj závěr této diskuse. Ano, tak to vypadá, že komise k tomu nemá co říct. A v podstatě po dobu tří let nic moc neříkala. Komise uzavřela dohody s příslušnými zeměmi a tyto dohody nebyly vůbec řešeny na kolegiu komisařů. takže e, vlastně se stala jakousi správní radou. A vy to říkáte ve svých dokumentech, uznáváte to. Stačí se podívat na webové stránky komise. Vidíte, že věci nebyly řešeny s příliš velkým humanismem. Ať už je tomu jakkoliv, chci poděkovat kolegům za jejich vystoupení, za vaše laskavá slova. Vězte, že v rámci této e, práce budu zohledňovat stanoviska všech, protože tady zaznělo mnoho dobrých věcí. Chtěl bych navázat na některé otázky, kde by bylo dobré, abychom byli od začátku jednoznační. Nejdříve několik kolegů hovořilo o té fragmentaci trojky a rozdělení mezi tři organizace. A to souvisí s otázkou, zda budeme schopni mít globální vizi. Tady je snaha zachránit tu situaci. Edith Estrela o tom před chvílí hovořila. Je nutné se samozřejmě soustředit na sociální otázky, ale tady jsou tři věci. Jednak řešení krize, původ krize problémy a veřejné deficity, zadluženost státu, zpráva ekonomických záležitostí. To bude záležitost ekonu. A pak je také eh, výbor pro ústavní záležitosti, do toho musí vstoupit. A my také nezůstaneme eh, němí, ale nebudeme mít ten lví podíl. A pokud eh, budeme hovořit o sociálních dopadech a budeme eh, jak si překračovat toto téma, tak je to nebezpečí, že ztracíme směr. Musí tady vzniknout konsensus na tomto výboru, tím se možná vymezíme vůči ostatním. Musíme dosáhnout konsensus z hlediska sociálních dopadů. Nebylo by dobré, abyste byli příliš horliví. Soustřeďte se na sociální dopady, na zaměstnanost a na sociální záležitosti v rámci těchto čtyř zemí. Bylo by dobré, abyste se soustředili na tyto záležitosti. My tady nejsme proto, abychom analyzovali politiky vlád těchto zemí. O to více, že tato politika je diktována ostatními. ECB má zde mandát a i ty ostatní instituce eh, říkají, musíte udělat to a to v důchodové oblasti. Centrální banka se snaží eh, ochránit svoji nezávislost, ale nebere v potaz nezávislosti vnitrostátních organizací. A to vedlo k politice Portugalsku, která byla vlastně odsouzena ústavním soudem. Takže tato trojka dokonce narušila ústavní pořádek v této konkrétní zemi, v Portugalsku. To aspoň byl výrok ústavního soudu v této zemi. Podle mého názoru bychom si neměli klást otázku, zda bylo vhodné reagovat tak či onak vůči krizi. Ne, problém spočíval na úrovni kondicionality. Samozřejmě, že bylo nutné pomoci těmto zemím, ale Eh, důležitá byla právě tato podmíněnost. Bylo nutné zabránit tomu, aby se poškozoval pojem sociálního státu. V těchto programech byla opatření, která narušila zásadní věci. A to ostatně říká také Rada Evropy. Byl to postup proti chartě, proti sociální chartě, proti chartě základních práv došlo k jakémusi přerušení historického závazku. A to nebylo vyjednáno. Byla tady snaha do, dosáhnout finanční rovnováhy. A to říká Rada Evropy. Ale tato snaha neospravedlňuje nikoho, aby abstrahoval od jiných důležitých faktorů. Tady se musíme snažit o konvergenci. Je tady několik úkolů. Není možné eh, v rámci jednoho úkolu zcela pohrdat ostatními. A my jsme to dobře viděli. Viděli jsme, že nepadlo žádné slůvko ohledně dopadu na ty nejzranitelnější osoby. Pan Oliren podepsal tyto dohody, on uzavřel tyto dohody a on bude stělesňovat eh, tu zhoubnou tvář tohoto programu pro mě navždy. Rozdíly mezi členskými státy mají také celou řadu důsledků a dopadů. Členské státy nejsou srovnatelné a přesto tady byla snaha použít konfekční velikost pro všechny stejnou, ať už jsou velcí či malí. A to je velikost, která nesedí nikomu. Nebyla tady snaha naši, na, najít e, problém, který by byl přizpůsoben konkrétní situaci. Byla zde snaha změnit paradigmata z hlediska důchodu, z hlediska sociálních aspektů. To sice není eh, předmětem mé zprávky, ale víte, eh, že my jsme měli dokonce přebytek v důchodovém režimu a vůči nám se postupovalo stejně jako vůči jiným zemím, protože se uplatňoval stejný model kde se pohrdalo specifikem obyvatelstva. A na závěr, paní předsedkyně, paní Regina Baston to uvedla. Není jde o to, zda bych bylo možné zjednat nápravu budoucnosti ohledně těch škod, které byly způsobeny trojkou. A pokud by se znovu objevila krize, bylo by vhodné se poučit. Byla tady možnost postupovat jinak? Já odpovídám jednoznačně ano, byla ta možnost. A my potřebujeme evropský konkrétní program. Zde to tak nefungovalo. Toto byl nadnárodní program. V programu je nutné zohlednit makroekonomické problémy zemí, eh, problém finančního systému, tam byl hlavní problém. Docházelo k transferu soukromého dluhu Eh, do, do veřejnoprávní sféry. A je nutné tedy eh, přizpůsobit tento program na základě evropských hodnot. Ty jsou známé. My tady nejsme jenom proto, abychom si půjčovali vzájemně. Jsme součástí stejného společenství. Není možné zavírat školy, zavírat nemocnice. Musíme se také uvědomit, jak se budeme chovat k lidem, kteří již nemají přístup k lékům a ke zdravotní péči. ty výsledky z hlediska deficitu a makroekonomických nevyvážeností byly minimální. Nebyl tady žádný větší výsledek. Využívala se pozice síly, pozice síly toho, kdo půjčuje a zneužívala se slabost toho, kdo si vypůjčuje a tím se zatížila také budoucí generace. Nyní čekám na vaše pozměňovací návrhy trpělivě ale prosím, soustřeďme se na ty zásadní věci. Nemůžeme vyřešit všechny problémy, pokusme se o dobrou diagnózu a učiníme několik doporučení pro to, aby v budoucnosti jsme nespáchali tolik chyb. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane navrhovateli. Já chápu váš apel tom smyslu, že každý by měl zohlednit kompetence našeho výboru. Nicméně jsou tady určité aspekty, které souvisejí s metodikou. Například několikrát jsme odsoudili fungování trojky, nebo jsme vyjádřili politování nad tím, že ty minimální požadavky nebyly dodrženy, měl to být minimálně kvartet, ne trojka, takže nemůžeme se vyhnout tomu, abychom o tom hovořili. Budu hovořit také s předsedou Ekonu a domnívám se, že v Evropském parlamentu bychom měli připomnout, že na začátku legislativního období jsme tu měli zprávu, za kterou jsem byla zodpovědná. Byla to speciální zpráva o krizi, kde se definoval jiný scénář, který by byl býval, pomohl EU dostat se ze zhora z této situace, která souvisí s rozdíly našich ekonomik, místo toho, abychom se dostali do krize a místo toho, abychom používali této strategie úspor v EU. To jsou tedy příležitosti, které bychom mohli také vyjádřit a vtělit do těch jednotlivých pozměňovacích návrhů. Ještě jsme nemluvili o jednom technickém aspektu. Vy jste vypracoval toto stanovisko pro Econ a v souvislosti s nabitým programem jste se nesnažil prosadit jiné stanovisko a v podstatě zde předkládáte jenom mínění k tomu stanovisku eh, příslušného výboru. Chápu, že už možná v této souvislosti navrhujete určité řešení, i když tady zatím není návrh na slyšení s ekonem ohledně mandátu bylo to spadá do kompetence konference předsedů. V každém případě bychom měli být přidruženi k takovému slyšení. Co chci navrhnout? Chci navrhnout následující. Já chápu, že mm, budete toto vnímat jako pozměňovací návrh k vaší vlastní zprávě. Já vám navrhuji, abyste toto již rozdal, i když to bude jenom v angličtině stejně tak jako zbytek vašeho stanoviska. Předejte to všem vašim kolegům, aby to mohli zohlednit, až budou předkládat pozměňovací návrhy nebo až budou přispívat k vaší zprávě z vlastní iniciativy ohledně víc. Chce se někdo postavit proti tomu? Nikoliv, takže jsme takto rozhodli a mailem ještě kolegy na toto upozorníme, aby bylo jasné, jak budeme postupovat. Jak budou vypadat další kroky? Pozměňovací návrhy by měly být obecné, všichni na nich můžete pracovat během dovolené. Takže do 15. ledna do 12 hodin předejte pozměňovací návrhy. Budeme se jimi zabývat 3. února pak se budeme zabývat 12. února kompromisy a další den budeme hlasovat, to znamená 13. února, takže v březnu se to dostane na plenární zasedání. Představuji si, že to bude paralelně probíhat s prací, kterou bude provádět Ekon v odpovědnosti pana Karase a pana Liem Hoang Ngoka. Vedle tohoto harmonogramu chci připomenout, že 9. ledna budeme mít slyšení, tedy specifické slyšení v rámci našeho výboru, které nám umožní vyslechnout si některé experty ohledně toho, o co jde v této zprávě. Paralelně k tomu jsem pochopila, že v rámci Ekonu existuje iniciativa na zorganizování specifického slyšení, které by umožnilo vyslechnout sociální partnery. Pokud by tomu tak bylo, tak budeme žádat, aby minimálně toto slyšení bylo organizováno jako společné. Pokud nemáte k tomu další připomínky, promiňte, Pan prezidenta, Já se domnívám, eh, paní předsedkyně, eh, že eh, bych chtěl říct těm, kteří nás poslouchají v rámci streamingu, tak že parlament má skupinu k této zprávě pracovní a ta je otevřená všem, kdo mají zájem. Děkuji. Euh, euh, Předsedkyně, jelikož je to e, výbor pro e, zaměstnanost a sociální věci, který je na špičce, co se týče sociální inovace, tak to bude také tak, že budeme na špičce demokratické inovace. E, teď vlastně je třeba říct, že jste první zpravodaj, který využívá této přidané hodnoty, e, tak e, jste vlastně Cezarem naší inovace. A to, co jste teď zmínil, je myšlenka, že vlastně k této zprávě Eh, existuje internetový link, eh, který umožňuje eh, právě takovouto spolupráci internetovou skupinu, která by soustředovala jednotlivé příspěvky. Takže tolik k, naší, eh, k tomuto bodu a my se teď eh, navrátíme k rozpočtovému balíčku, což mě vede k tomu předložit vám eh, otázky udělení absolutoria ke pěti zprávám budeme o nich budeme prezentovat a diskutovat společně. Nejprve jde o souhrný rozpočet EU Evropská komise, následně jde o Evropskou nadaci odborného vzdělávání, E, Evropskou e, agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek a střediska rozvoje odborného vzdělávání. E, to, e, to je práce, která také hodně těží ze závěrů práce účetního dvora e, ohledně realizace rozpočtu na rok 2012. Co je evidentní, je, že e, tentokrát účetní dvůr zaznamenal, že rozpočet je zasažen určitým počtem materiálních pochybení a že operace dohledu a kontroly eh, eh, co do eh, výdajů byl účinný pouze částečně, protože pro rok 2012 došlo k celkovému zvýšení chyb zaznamenaných, zjištěných, a to u plateb e, je to z 3,9 na 4,8 ten nárůst a v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, abych byla konkrétní, je situace lepší, nicméně i zde došlo k navýšení, protože je to z 2,2 na 3,2, e, e, což je tedy zvýšení o 1 Eh, v oblasti eh, výboru pro sociální věci. Samozřejmě je tomu tak, že eh, se to hlavně týká Evropského sociálního fondu, protože 97 všech výdajů v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí byly soustředěny právě sem v roce 2012. Ostatní výdaje jsou výdaje převážně financovány dotacemi a eh, podporami, které poskytují příslušné organizace. Hlavní riziko, eh, které identifikoval účetní dvůr, co se týče výdajů z Evropského sociálního fondu, eh, se týká toho nehmotného charakteru výdajů v eh, oblasti eh, investic do eh, lidského kapitálu, konkrétně různých kurzů odborné přípravy, kde různorodost spolufinancování těch aktivit a přítomnost řady aktérů vede občas eh, k určitým problémům, které ovšem vyplývají ze samotné podstaty eh, této problematiky. Účetní dvůr dochází k závěru, že obecně řečeno eh, byla tato politika přeskoumána a kontrolována částečně účinně a Eh, domnívá se, že na ob, za období 2007 až 2013 je ta eh, chybovost na úrovni 3,2 eh, Tyto závěry jsem učinila, jsem považovala za nutné vám sdělit, abychom byli naprosto transparentní v této věci to, co nás, v oblasti toho, co nás zajímá, tak tam eh, účetní dvůr doporučuje eh, zohlednit eh, určitá opomenutí, konkrétně na, úrovni, první, na první úrovni analýzy požadavků žádostí ze strany komise. Takže takto e, si to tedy účetní dvůr e, představuje a zároveň také upozorňuje na to, e, že je třeba se možná zabývat i těmi pravidly nárokovosti na úrovni členských států, protože eh, někdy příliš komplexní postupy vedou ke zvýšení eh, rizika eh, chyb, takže by bylo asi záhodno z jejího hlediska zjednodušit pravidla a také prodloužit ta zjednodušená pravidla a jejich E, aplikaci, protože to snižuje chybovost. Na, vzhledem k návrhu stanoviska, který předkládám, tak tam zmiňuji některé naše obavy, konkrétně e, to, že vnímáme jako nutné, aby dohled a realizace ve světle tedy toho hlavního nástroje, kterým je Evropský sociální fond, byly prováděny v souladu se strategií 2020 a také e, v souladu s rámcem evropského semestru. Stanovisko, které je vám navrženo, e, také přebírá určité návrhy, tak aby se ještě více snížila ta míra chybovosti a e, také vítá eh, znovu eh, nastartování programu Your First eh, Eures Job, tvoje první místo, pracovní místo přes Eures, což je vlastně možnost, jak adaptovat eh, tuto eh, pomoc těm nejchudším a samozřejmě je třeba adaptovat eh, kontrolní mechanismy účastníkům těchto programů, což nemůže být srovnatelné s ostatními programy v rámci Evropského sociálního fondu, takže tady bude muset být nějaké přizpůsobení. A teď k agenturám. Jak víte, jsou čtyři a Obecně řečeno, k roku 2012 je možno říci, že tyto agentury vyhověly požadavkům co do e, e, regulérnosti e, ohledně tedy té agentury Selefop, která sídlí v Soluni, tak velice vítáme, že nakonec se podařilo jmenovat ředitele Eh, k turínské eh, agentuře ETF, tam zaznamenáváme ta opatření, která byla přijata, aby se zlepšily e, podmínky e, co do hotovosti, kterou má dispozici tato agentura, agentura a také si blahopřejeme k těm e, pokrokům v oblasti transparentnosti při přijímání nových pracovníků v roce 2012. Tady bych chtěla ještě něco dodat. Co se týče roku 2013, zaznamenáváme určitý problém, i když Eh, jsme velice rádi, že se eh, Madlen Serban znovu stala ředitelkou. Eh, nicméně ten postup, který Eh, vyplývá z jednacího řádu této agentury a také z meziinstitucionální dohody ohledně jmenování eh, ředitele nebyl respektován, protože my jsme nebyli ani konzultováni, ani eh, předem informováni o obnově mandátu paní ředitelky. I když se tedy jedná o něco, co se stalo v roce 2013, a už tedy k tomu došlo, tak my toto zmíníme v tomto udělení absolutoria. K té třetí agentuře, ne, ještě k ETF, i když to zase e, je něco, co e, spadá do roku 2013, navrhujeme přivítat nedávno uzavřenou dohodu e, ohledně místa, kde bude ohledně sídla agentury mezi agenturou a italskými orgány. A teď k další agentuře se sídlem v Dublinu. Tady eh, je tedy výrazný počet odkládaných eh, kroků, což je eh, což se týká jak plánovaných, tak neplánovaných iniciativ, což je tedy samozřejmě problém. A teď e, poslední agentura, i zde došlo k nalezení schody ohledně sídla a e, tady Jde o určitou marži eh, progrese, která by měla být zohledněna eh, při postupu při zadávání veřejných zakázek a k eh, výkonu těch agentur a k jejich finančnímu zdraví, tak tady je důležité, abychom jako příslušný výbor mohli diskutovat v rozpravě o jejich E, programech. Takže myslím, že to je vše k e, těmto pěti návrhům udělení absolutoria. Chce si někdo vzít slovo? Není tomu tak. Komise nechce vystoupit a přece jenom Marian Harkin. Paní předsedkyně, vy jste nám ponechala jen velice málo toho, co bychom ještě mohli dodat. Bylo to opravdu velice komplexní vyjádření. Já bych snad jenom udělala jednu poznámku a to ohledně absolutoria. Myslím, že váš návrh v postavci 3, kde se na rok 2012 Ne, ne, ne, je to u komise, ne u agentur. Tam píšete o různých nástrojích, sociální fond, mikrofinance a tak dále. A my bychom měli měřit jejich výkonnost na základě dosahování cílů Evropy 2020. A to si myslím, že je velice důležitá věc. Budeme o tom diskutovat a diskutovali jsme to už před chvílí. Takže je zapotřebí vidět, jaký příspěvek tu vidíme my. Uh, a souhlasím s tím, co jste říkala o tom, že hlavní rizika podle účetního dvora jsou eh, v té nehmot, nehmatatelné povaze některých výdajů. Je zapotřebí zjednodušit vnitrostátní pravidla. Pak je to otázka, jak zjednodušit a současně zajistit eh, plné, pln, eh, plné plnění kritérií. My jsme těmi, kdo musí tlačit na to, aby to bylo v pořádku, když víme, že eh, tu jsou určité problémy. Na druhé straně víme od našich občanů, že to je byrokracie a eh, další dodatečné požadavky vnitrostátní a tak dále. Ty agentury, víte, tam jsou nějaké drobnosti, tam bych mohla mít jeden či dva pozměňovací návrhy, ale v podstatě si myslím, že jste pokrylo úplně všechno. Merci beaucoup. Děkuji vám. Komise si k tomu přeje něco poznamenat? Ano či ne? Ano? Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, rád bych něco poznamenal k tomuto návrhu. Především, co se týče udělování absolutoria, musíme uvažovat také o potřebě šetřit, takže se navýšily platby do roce 2012 a dosáhly 11,6%, což si myslím, že je velice dobré. V tomto kontextu to je pozitivní vývoj a ukazuje to, že jsme eh, více než implementovali eh, ten původní eh, rozpočet, protože bylo 135% původního rozpočtu pro platby. Máme tu některé zvláštní e, nástroje jako e, EURES nebo nástroje pro makrofinance. A to všechno bylo také vysvětleno, ale obecně můžeme říci, že implementace e, v oblasti plateb byla poměrně pozitivní, dobrá. Vy jste říkala o DG implement, je 32% chybovosti, což je nejnižší ve všech politických oblastech komise ale, jak vy jste také řekla, došlo k nárůstu v porovnání s chybovostí z předchozího roku, z roku 2011, což bylo 22%, což eh, bylo tedy, co se blížilo tomu eh, svatému grálu bezchybnosti. Co se týče nárůstu, je zapotřebí mít na paměti, že 40 celkové chybovosti DG Employment je způsobeno jen jedním jediným členským státem. A tento členský stát, pro tento členský stát v tomto finančním eh, roce 2012 vyžadovala komise 22% finanční korekce. Eh, takže eh, komise předem věděla, že tyto chyby zde jsou a snažila se je a mm, o to, mm, aby tyto chyby byly napraveny v tom, že v témže roce. Je zapotřebí toto všechno brát v úvahu. Naštěstí se nám podařilo dosáhnout poměrně stabilní situace. V roce 2012, 2013 a pro následující období eh, je třeba mít na paměti to, že jsme eh, pokračovali ve striktní politice, kterou jsme eh, používali několik let, včetně přerušení a pozastavení plateb. A nehledě na tuto striktní politiku, Eh, výrazně se navýšily platby v roce 2012. Také jsme aplikovali výrazné eh, finanční korekce přes 400 tisíc eh, a 300 milionů a hm, toto mám, teď máme vynikající příležitost na to, abychom ještě zlepšili implementaci sociálního fondu jak ve stávajícím eh, plánovacím eh, období, tak v dalším, abychom také posílili to zjednodušení. A také jsme vedli eh, semináře o zjednodušení téměř ve všech členských státech ve 24 z 28 a silně jsme propagovali zjednodušení a připravovali jsme tedy na to následující plánovací období. A feedback, který jsme získali, ukazuje, že perspektivy lepšího, lepší implementace následujícím a v tomto období jsou poměrně pozitivní. Dochází tedy k pozitivnímu vývoji při implementaci Evropského sociálního fondu. Co se týče nového panovacího období, chceme využívat také eh, eh, čisté finanční eh, opravy, které nám mohou jako nový prostředek pomáhat, jako ostrašující prostředek v členských státech což znamená, že bychom ty, eh, ta závažná pochybení, eh, eh, po těch závažných pochybeních mohli žádat peníze zpět. Evropa 2020, akce a přidaná hodnota sociálního fondu, dalších fondů a jsou plně reflektovány naší práci v naší zprávě za rok 2012 přes 15 milionů osob se účastnilo mezi lety 2007 až 2011 programu a Máme o tom patřičné zprávy. Přes 15 milionů osob které bylo eh, vyškoleno do roku 2011, včetně mnoha mladých lidí. V kontextu předběžného návrhu eh, rozpočtu jsme mm, získali mnoho eh, mm, žádostí od členských států na 59 milionů, což je 40 v následujících měsících Dochází tedy k nárůstu plateb především, takže se nám podařilo v této souvislosti skutečně dosáhnout nejnižší chybovosti ve všech politických oblastech a to je eh, takovou, eh, takovým ujištěním pro eh, DG Employment. Pak tu nejsou žádné další problémy, ta situace je jasná i ze strany účetního dvoru bylo zapotřebí omezit převody do následujících let, které jsou někdy způsobeny více letým charakterem programu anebo spožděním při určitých kontraktech. A potom u těch komentářů týkající se výroční zpráv některých agentur, eh, tak také účetní dvůr se zmiňovala transparentnosti a tak dále. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tato upřesení, která zohledníme poslední fázi Eh, těchto eh, šesti absolutorií. Děkuji také eh, Markin za ty připomínky. Přeloží se tento pozměňovací návrh a tím se vyjasní více ty body, o kterých jste hovořil. A můžeme tedy říct si, že do 7. ledna do 12 hodin můžete předat pozměňovací návrhy. 22. a 23. ledna se tím budeme zabývat. Kompromisy se budeme zabývat 12. a 13. budeme hlasovat. A rozpočtový výbor se vyjádří 17. března. Tím jsme dokončili tyto body, které jsou na programu. A dostáváme se k bodu 6. 26 opravuje se paní předsedkyně. A při této příležitosti předávám slovo mm, Edith Bauer, naší zpravodajce, která bude hovořit o jednání s radou o opatřeních na usnadnění výkonu práv pracovníků v souvislosti se svobodou pohybu pracovníků. My jsme se domnívali, že se tohoto textu při vyjednávání máme dovolávat bez nějakých větších potíží, ale ve skutečnosti to teď vypadá tak, že tento text není tak úplně jednoduchý k vyjednávání, takže paní navrhovatelka má slovo. Thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám dobrou zprávu, ale přece jen to není tak růžové Podařilo se nám dokončit vyjednávání dnes ráno po šesti hodinách jednání s komisí a radou, ale podmíněně. Ta podmíněnost v tomto případě znamená, že jsme dokončili vyjednávání s podmínkou, že balíček, na kterém jsme se shodli, konkrétně bude obsahovat eh, tu, tu využití toho právního textu a eh, budou tam, bude tam koordinace jednotlivých eh, styčných bodů v daném státě možnost kolektivní eh, náhrady v tom textu, bojovat proti diskriminaci na základě eh, trvalého bydliště bude v odůvodnění. A je to zajímavé opravdu, protože nařízení v některých eh, místech, ne v jednom ustanovení, ale na vícero místech, zmiňuje tento problém, protože víme, že některé země předcházejí eh, diskriminaci na základě národnosti tím, že využívají diskriminaci na základě trvalého bydliště. Nehledě na to rada velice striktně eh, byla proti tomu, aby to bylo v právním textu. Nakonec jsme našli nějaké pozměňovací návrhy. Nejsou tím nejlepším řešením, ale jsou přijatelným řešením. Takže bychom si měli počkat na další zprávy v pátek. Měli by nám přinést další zprávy v pátek. Pokud se na tom rada zhodne, tak můžeme prohlásit, že jsme skutečně obohatili tento návrh, který měl velice obtížný příchod na svět, vyjednával se obtížně, nicméně výsledek je uspokojivý. Děkuji, vážná paní zpravodajko. Někdo žádá o slovo? Ne. Možná jenom stručně ohledně toho, že paní zpravodajka takto vedla výborně Eh, delegaci. Na radě ten text eh, byl zaměřen na volný pohyb. A my jsme hodně přispěli eh, tím, že jsme se zabývali respektováním prá- pracovníků, už to otázka řeku, Turku, a vám se podařilo dosáhnout určitých kompromisů až tedy ke konci tohoto vyjednávání a teď vidíme, jaký je výsled, uvidíme, jaký bude výsledek podle toho, co nám řekne Koreper a o tom budeme hovořit příště. Takže tímto jsme dokončili to bod na pořadu jednání a přijdeme k bodu 27, což je bod, u kterého vám chci říct, že se jedná o cestu delegace našeho výboru do Řecka 29. a 31. října 2013, kde jsme se setkali s řeckým předsednictvím, které se ujme práce od ledna a konkrétně vám mohu říct, že ten eh, výsledek naší, eh, naší mise byl vám eh, sdělen Danuta Jezlověcka, Alessan Serka, Steinrich, eh, Schuber se účastnili tedy této mise a můžu říci, že Konstantinos Pupakis eh, tam mm, s námi spolupracovala, Silvana Rapti tež v průběhu této služební cesty jsme se setkali, setkávali s našimi partnery z řeckého parlamentu, s ministry práce, financí a e, ministrem pro evropské záležitosti, ředitelem Národní e, agentury pro e, zaměstnanost a Zabývali jsme se také za rukou pro mládež, s generálním tajemníkem pro mládež, sociálními partnery a také jsme rychle navštívili projekt financovaný Evropským sociálním fondem, který umožňuje mladým lidem pracovat v oblasti nových technologií. Pokud si to dobře pamatuju, jedná se o pracoviště Nokia. E, takže v naší činnosti jsme e, touto věcí neustále pronásledování, nicméně tentokrát to byla zajímavá příležitost. Viděli jsme, že mladí lidé mají mm, žijí v obtížné situaci a prostřednictvím této nabídky, která jim byla poskytnuta podnikem, se jim podařilo opětovně najít práci. Chce k tomu někdo něco dodat, někdo z těch, kdo se účastnili mm, této Eh, této mise. Ne, není tomu tak, takže vás mohu jen vybídnout k tomu, abyste si přečetli to, co jsme vám napsali z, té, eh, z této cesty. Bod 27a, to je vyjednávání s radou. o nařízení týkající se zprávy eh, šetření o pracovní síle ve, v Evropském společnosti Předám slovo zpravodajce Tatianě Ždanoce, aby nám sdělila, jak dopadl trialog, který se odehrál dnes dopoledne a byl už druhý. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že to bylo úspěšné a to pod vedením vaším my jsme trvali na stanovisku parlamentu eh, vzhledem k původnímu návrhu komise. Ta druhá část toho šetření eh, zahrnující takové ty modely ad hoc, musí být eh, uskutečněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Na druhé straně rada nebyla ochotna k určitým e, kompromisům na základě vyplývajícím z toho prvního trialogu. Říkala, že je zapotřebí, aby v tom seznamu proměných e, měla rada Eh, více, eh, větší slovo. Eh, musíme se tím zabývat. Je třeba postupovat regulačním postupem s kontrolou. Nemohli jsme dospět k dohodě během toho trialogu, ale po dialogu rada prohlásila, že je připravena koreperu, který se sejde tento pátek, navrhnout eh, ten text, který sice opakuje stanovisko rady, ale jsou tam určité změny na základě stanovisek, pardon, stanovisko parlamentu, ale s určitými modifikacemi. Tak, my tedy doufáme, že to v pátek takto bude průchodné, že to bude e, schválené, jinak nedojde k dohodě v prvním čtení. Chci zdůraznit ještě jednu e, věc, na které jsme se neschodli. Je to otázka takzvané no opinion clause e, v rámci toho výboru, Evropského výboru pro statistiku. V tom případě, že nevydá stanovisko, tak komise tedy nepřijme akt eh, přenesené pravomoci, teď jsou připraveni tento návrh eh, stahnout. Každopádně uvidíme v pátek, jak dále budeme postupovat. Sorry, <laughs> but yeah. Merci beaucoup. Děkuji. Jak tedy všichni pochopili, eh, jde o situaci, která se vztahuje ke komitologii a parlament zase a opět musel trošičku trvat na svém, aby prokázal, že prostě není důvod eh, tady eh, nějak snižovat, eh, měnit ty motivy, aby se měnil právní rámec a není tady důvod pro to nějakým způsobem omezovat práva parlamentu. Nakonec tedy zvítězil rozum po poměrně napjatém ránu Eh, moudrost se vrátila a my eh, doufáme, že litevské předsednictví bude ještě schopno eh, tuto otázku uzavřít do pátku a my pak budeme mít počátkem ledna možnost se k tomuto vrátit a vyjádřit se k tomu. Děkuji vám, vážená paní zpravodajko, k vašemu nasazení v této věci a už jsme u posledního bodu e, a můžeme tím pádem se zabývat e, přípravou zahájení jednání s radou, e, která se týká směrnice 96 71 ohledně tedy souvislosti se svobodou pohybu pracovníků a výkonu jejich práv. Takže dáme teď slovo naší zpravodajce, aby nám řekla, jak to vypadá s přípravou eh, těchto eh, jednání. Eh, tam tedy jde o přítomnost dvou předsedů litevského a nadcházejícího řeckého a také tam byl příslušný komisař, který zastupoval komisi. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci, jak víte, 9. prosince Rada přijala své stanovisko, které se týká vysílání pracovníků. Tady jde o eh, aplikaci směrnice, příslušné směrnice a jak paní předsedkyně zdůraznila, dnes došlo k prvnímu setkání pod jejím vedením. Není to ještě jednání, vyjednávání jako takové, bylo to setkání přípravné. Velvyslanec a celý litevský tým se zúčastnili eh, tohoto jednání a eh, také eh, byl přítomen řecký velvyslanec. Během naší schůzky jsme se především zabývali tím, jaké budou metody naší práce. A e, shodli jsme se na e, programu našeho jednání. E, naplánovali jsme si šest schůzek a také ještě dvo, dvě dodatečné schůzky, pokud by vznikla potřeba. Eh, myslím, že dobře víte, že jak co se týče rady, tak parlamentu, jsou to články 3, 9 a 12, které jsou velice eh, kontroverzní. Eh, přístup rady ještě není úplně pevný, práce na těchto věcech bude obtížná. Přijali jsme následující rozhodnutí článek 1, 4 a 5 E, budou řešeny v rámci prvního e, jednání, to znamená obsah, definace, e, kontaktní místo a lepší přístup k informacím. To jsou ta témata. Co se týče článku 5, tak já se domnívám, že náš návrh eh, rozšířeného překladu eh, může být problematický, protože prozatím eh, rada takovýto mechanismus rozšířeného překladu neuvažuje ohledně tedy toho vysílání pracovníků a těchto a podmínek, podmínek s tím spojený. Druhé setkání se bude věnovat článku 3. Tady jde o Eh, realizaci toho vysílání pracovníků eh, a vyhnutí se veškerému zneužívání a obcházení pravidel. Tady to zase bude možná těžké vyjednávání, protože rada by mohla být E, málo vstřícná e, ohledně nějakých doplňkových e, faktorů, které my bychom asi chtěli navrhnout, protože některé z nich rada nepředpokládala. Co také může být problematické, je otázka řešení určitých situací, protože všechny prvky nejsou zatím zcela jasné. Chtěli bychom také pracovat na článku 6 vzájemná pomoc, na článku 7 role tedy z eh, těch eh, zemí, kde sídlí příslušná firma, jak eh, víte, tak jsme opravdu úplně přeměnili tento článek během práce našeho výboru. Dnes se tento článek vztahuje pouze země vysílající pracovníky země původu vysílaných pracovníků. E, to znamená, e, my jsme konstatovali, že tyto země nemají až tak velký zájem o spolupráci a proto jsme změnili znění tohoto článku a rovněž jsme změnili ustanovení, e, která se vztahují ke kontrolám. Článek 8, doplňkové, doplňková opatření a článek 18 a 19, které se vztahují k informacím, které budou dostupné na vnitřním trhu. I tady e, si myslím, že budou určité problémy. Jak jsem řekla, článek 3 je velice kontroverzní a obávám se, že e, diskuze bude opravdu velmi E, velmi napjatá a ostrá, co se týče systému IMI. Rada se domnívá, že takovýto způsob spolupráce mezi členskými státy by měl být povinný, zatímco my navrhujeme systém dobrovolný. Chceme se soustředit na bilaterální dohody a smlouvy. E, co se týče čtvrtého a pátého jednání, tak bychom chtěli pracovat nad kapitolou 4, článek 9, to znamená kontrolní opatření, dozor a článek 10, inspekce. Eh, kapitola 5 eh, článek 11 sankce a stížnosti a článek 12 solidární odpovědnost. Domnívám se, že tato jednání budou asi ta nejobtížnější, protože, jak už jsem se zmínila, je to článek 9 a 12, které představují největší e, rozpory e, a jsou předmětem největších rozporů jak v parlamentu, tak v radě. Ale i tak počítáme s úspěchem. Podle mých informací komise a rada jsou odhodlány dokončit tuto práci e, ještě v tomto volebním období Evropského parlamentu. Šesté jednání bude věnováno kapitole 6 spolupráce přeshraniční, e, sankce a to články 13 až 16, článek 17 a 20 až 23. A já se domnívám, že během této práce uvidíme, zdali bude ještě nutné E, pracovat na bodech úvodního ustanovení a zdali je e, tedy e, dobré se tímto zabývat v rámci úplně odděleného jednání a nebo po každém článku. Možná asi budeme potřebovat více času k článku 13. Tady jde o sociální otázky, o příspěvky. To může být docela problematické pro radu. Pak je tady článek 14, ten se týká pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu Náš pozměňovací návrh nebyl radou přijat pozitivně, ale budeme o tom ještě hovořit. To je prozatím vše. Já si domnívám, že všechny zúčastněné strany jsou eh, připraveny ještě eh, věci eh, změnit, pokud to bude nutné. Děkuji mnohokrát za toto vystoupení. Já bych jenom připojila jeden bod, abych doplnila vaši prezentaci. Máme tedy třijazykový lingvistický režim, polština, francouzština, angličtina. A vzhledem k tomu, že budeme mít šest e, trialogů, tak e, říkáme endless v některých případech. To znamená, že budeme skutečně na tak dlouho, jak to bude možné a nezbytné. To znamená, že ten jazykový režim pak od určitého okamžiku nebude tedy k dispozici do úplného závěru to jednání. Všichni jistě jsou si toho vědomi, vzhledem k tomu, že máme málo času na to vyjednávání. Rada si mimo jiné přála, jak si eh, zaměřit se na ty nejobtížnější články. Rada si přála aby po prvním trialogu, který se bude konat za nepřítomnosti eh, velvyslance, za přítomnosti jeho zástupce, po tomto prvním trialogu si přála, abychom mohli hovořit o trojce, devíce a dvanáce. Evropský parlament zatím eh, si vyhradil svoji odpověď a domnívá se, že podle podmínek, jaký bude probíhat vyjednávání ohledně článku 3, bude možné obrátit pořadí těch jednotlivých článků tak, aby Eh, došlo k tomuto zaměření. Ale nechtěli jsme to udělat hned na začátku, protože se domníváme, že to bude pouze možné, pokud tady vyplyne eh, dohoda ohledně článku 3. Chce ještě někdo vystoupit, vyjádřit nějaké připomínky? Nikoliv. Tak v takovém případě jsme dokončili naše jednání. Sejdeme se na příští schůzi 9. ledna. Budeme mít mimořádné zasedání od 9 do 12.30, ale byla bych ráda, kdybyste neopustili okamžitě naše prostory. Sejdeme se venku za přítomnosti pana komisaře a připijeme si a ukončíme tímto způsobem naše práce za rok 2013, které byly velmi nabité, jak může jistě každý posoudit sám. Takže za chvíli se sejdeme venku.